Bonjour, on doit commencer. Vážení kolegové, posaďte se prosím, začneme. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Dámy a pánové, přeji vám všem krásný den. Chtěla bych přivítat členy národních parlamentů, a také své kolegy, členy Evropského parlamentu. Dnes máme mezi sebou 630 zástupců národních parlamentů, z nich 9 předsedů a místopředsedů, kteří pocházejí z 16 zemí Evropské unie, ze dvou kandidátských zemí, z Černé hory a Turecka a také zástupce z Norska a Švýcarska. Já se domnívám, že téma naší dnešní a zítřejší diskuse, tedy balíček o inteligentních hranicích, je zvláště relevantní právě pro debatu evropských a národních poslanců. Byť jde o evropský eh, projekt, který musí přihlížet k různosti podmínek v jednotlivých členských státech, má dopady na rozpočet nejen evropský, ale také na rozpočty jednotlivých zemí. Cílem tohoto setkání je také vyměnit si informace. Chtěla bych vás vyzvat, abyste co nejvíce této příležitosti využili. Nejen v tomto sále, ale také na chodbách, v kuloárech, během koktejlu, který se bude konat dnes večer po ukončení našich debat. Dovolte mi, abych nyní předala slovo panu Latkovskisovi, který za lotyšský parlament bude mít úvodní slovo. Prosím, pane Latkovsky, si máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl na úvod eh, vyjádřit vděk eh, za vaše poděkování a za vaše pozvání a za možnost diskutovat o národních zkušenostech v oblasti zprávy hranic eh, a v rámci balíčku inteligentních hranic. Členské státy, které vstoupily do šengenské oblasti, měly za úkol posílit eh, svou infrastrukturu ochrany hranic a musí splňovat eh, přísně stanovené požadavky. Od posledního rozšíření šengenské oblasti v roce 2007 byla uplatněna celá řada změn tak, aby zpráva hranic byla co nejefektivnější. V současnosti je třeba řešit další témata, zajišťovat kvalitu, účinnost a také zkvalitňovat znalosti pracovníků. Pokud hovoříme o kontrole hranic, většinou si představíme prostředí letiště, nicméně nesmíme zapomínat ani na námořní hranice a na pozemní hranice. Počet lidí, kteří každoročně, každodenně přecházejí hranice Evropské unie neustále roste a určitě většina z vás někdy stála dlouho ve, frontě na bezpečnostní kontrolu. Proto je třeba zprávu hranic zlepšit, zajistit volný pohyb osob, ale zároveň se více soustředit na jednotlivce, kteří představují určité hrozby, především v podobě nelegální migrace. Lotyšsko podporuje co nejmodernější technologie při, používa, při kontrolách hranic, proto podporujeme iniciativu Inteligentní hranice. Eh, systém vstupu a výstupu Entry-Exit System eh, tuto zlepšenou kontrolu hranic umožňuje. Umožňuje rovněž, rovněž elektronické záznamy krátkých pobytů a také identifikaci těch, kteří poruší podmínky svého pobytu. A zároveň umožňuje jednodušší procedury cestujícím v dobré víře. Musíme samozřejmě také zajistit zrychlení postupů využívání biometrických údajů a vhodná technická řešení. V současnosti probíhá pilotní projekt a Rada a Evropský parlament by zatím měli i nadále diskutovat o oblastech, které zacházejí za rámec toho pilotního projektu. Já se domnívám, že vybudování nového evropského systému vstupu a výstupu se musí opírat o zkušenosti ze zavádění velkých informačních systémů a musí rovněž přihlížet ke zkušenostem členských států, například pokud jde o kompatibilitu systémů nových s jejich stávajícími národními systémy. Naše zkušenosti ukazují, že nový systém vstupu a výstupu je nezbytný. U nás eh, funguje efektivně a vychází vstříc eh, nejen pracovníkům hraničních kontrol, ale také policejních orgánů. Je v této souvislosti rovněž třeba věnovat velkou pozornost ochraně údajů. Já doufám, že i naše dnešní setkání eh, přispěje ke konstruktivnímu pokračování našeho úsilí a podpoří rovněž dialog mezi Radou, Evropským parlamentem a národními parlamenty. Děkuji, pane Latkovsky, si. Vážení kolegové, Nyní zahájíme první část našeho setkání. Jehož cílem je vést politickou rozpravu o výzvách a úkolech v oblasti inteligentních hranic. Došlo zde k drobné změně pořadu jednání, protože bohužel pan Kozlovský zde dnes ze zdravotních důvodů nemůže být. Nahrazuje ho paní Evika Silinia, která je zástup náměst, náměstkyní ministra vnitra Lotyšská. Vítáme vás a také jsem velice ráda, že sem dnes mezi nás přišel pan komisař Avramopoulos, kterého jistě znáte. Máme zde paní zpravodajku Tanju Fajon, která se zabývá programy registrovaných cestujících a také pana Diaze Demeru, který má na starosti zprávu o systému vstupu a výstupu. Nejprve bychom dali slovo našim zpravodajům a poté bude pokračovat eh, pan komisař. Pokud se budete chtít zúčastnit diskuse, tak to prosím eh, co nejdříve oznamte, abychom mohli uzavřít seznam přihlášených řečníků. Pokud jde o ujímání se slova, chtěla bych eh, požádat členy národních parlamentů, aby využili ty barevné dokumenty, barevné papíry, kde tedy každá barva odpovídá jednotlivým částem. Pro první část setkání máme papír růžový. Prosím, eh, vyplňte tedy takovýto dokument, eh, tam případně můžete napsat svou otázku a poté budou ty dokumenty sezbírány a dostanou se sem k nám na tribunu. Každá debata, každá, každé diskusní kolo začne dvěma otázkami členů národních parlamentů a potom budou následovat otázky členů Evropského parlamentu. Řečnická doba bude omezena podle počtu řečníků. Nyní tedy mají pan Diez Demera a paní Fajon 15 minut dohromady. Prosím. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. A nejprve mi dovolte, abych přivítala všechny vážené hosty, pana komisaře Avramu Poluse, pana Eh, a další eh, vážené hosty, členy Evropského parlamentu, především všechny ostatní hosty, členy národních parlamentů a všechny další účastníky. Je mi velkou ctí, že s vámi mohu hovořit o tomto důležitém tématu, jak jeden ze spravodajů, eh, jako jedna ze spravodajů pro balíček Smart Borders. Jsem velice ráda, že dnešní setkání probíhá s vámi všemi. Toto slyšení je důkazem skutečné evropské demokracie. Um, mm, ve prospěch nás všech a hlavně ve prospěch našich občanů. Jsem um, velice ráda, že nám to dává možnost um, projednat velice citlivé um, téma, návrh legislativy, který pro parlament projednává již řadu let a který bude mít obrovský dopad na naše občany a základní svobody. Ale také na vnímání Evropy um, zbytkem světa. Hlavní otázka je, jaké to bude mít cenu, jakou to, jaké to přinese náklady. Eh, když se podíváme na členské státy, které to nakonec budou implementovat, tak je důležité uspořádat výměnu názorů na toto témata se členy národních parlamentů, protože v konečném důsledku bude klíčové, jak eh, to bude projednáno v jednotlivých národních státech. Dobré praxe, které budou prezentovány, eh, budou mm, velice oceněny a pomohou nám v naší práci. Ještě jednou vám chci poděkovat, že jste přišli za účast, za bohatou účast z vaší strany. Je tady více než 30 poslanců národních parlamentů, což je další eh, důkaz toho, jak důležité je tato setkání. Budu hovořit eh, stručně o programu registrovaných eh, cestujících, protože já jsem zpravodajkou společně s kolegyní Demera. Diaz de Mera, již jsme mm, uspořádali řadu jednání s experty, s tínovými zpravodaji a během těchto dvou dnů se dozvíte něco více o skutečné situaci. Mm, program registrovaných cestujících RTP je tedy program, jehož jsem zpravodajkou a jehož hlavním cílem je umožnit překračování externí hranice EU návštěvníky ze třetích zemí, kteří často cestují do Evropské unie a kteří budou předem kontrolováni, než se dostanou na hranici. První, během první části se budeme blíže zabývat jedním z tématem, které, na kterém potřebujeme ehm, reagovat. Tedy zda je potřeba, skutečně zda jsou nutné tyto inteligentní hranice a zda e, podobná uspořádání bude přiměřené vzhledem k nákladům, dopadům na práva cestujících, na občany. Hlavní otázka, jakou Evropu chceme vytvářet. Chceme pevnost Evropa, anebo chceme mm, chceme tedy přísně dohlížet na občany, anebo otevřený prostor, kde budou garantovány svobody, které skutečně budou platit. Já to říkám, protože návrh balíčku inteligentních hranic, které máme na stole, a pilotní fáze, která právě začala ve 12 členských zemích, má stále mnoho otevřených otázek. A v nedávné době v parlamentu proběhla debata s komisařem který nás ujistil, že bude revidovaný legislativní návrh. Pokud bude pokračovat masové sbírání dat bez, odů, bez odůvodnění, bez konkrétního důvodu, tak to musí vyvolávat otázky pro nás všechny. Když mluvíme o těchto balíčcích, je otázka, jak daleko zajdeme na našich hranicích, co se týče nákladů, přístupu k uplatňování práva a jak a kolik dat, jaká data plánujeme, že budeme schromažďovat. Um, já um, se um, těším na to, že Eh, se od vás dozvím, jaké máte, jaké máte vy názory, jaké jsou vaše zkušenosti. Eh, ve 12 zemích probíhal pilotní projekt v 17, na 17 hranicích eh, mořských, pozemních i vzdušných, jaký by byl nejlepší způsob, jak tedy sbírat data. Je tady celá řada otevřených otázek, především pro výbor LIBE v Evropském parlamentu. Vy víte, že už v minulosti jsme řekli ne navrhované legislativě. Takže jak vypadá situace na hranicích, jaké jsou problémy, e, do jaké míry jsou, se liší ty problémy na jednotlivých hranicích a jaké jsou možná řešení a co mohou existující systémy, které již máme, jako Schengenský informační systém 2, VIS, Eurodac, e, co tedy mohou dělat a co ne, jak můžeme nejlépe využívat stávající systémy, než budeme implementovat nové. E, ty návrhy, které máme na stole a kolega Demera Eh, nám o tom řekne více, o tom systému exit entry, tedy vstupu a výstupu. To jsou všechno eh, otázky, které si klademe zde v Evropském parlamentu. Doufáme, že v příštích dnech se všemi experty a hosty najdeme nějaké odpovědi. Děkuji vám. Děkuji, Tania. A nyní má slovo pan, pan Demera. Pan Demera, jako druhý zpravodaj. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové z Evropského parlamentu i z národních parlamentů, 28 členských zemí, stejně tak eh, jako z Černé hory, Švýcarska a Norska. Chtěl bych poděkovat také Taně za její vždy velice přínosnou spolupráci. Máme eh, z třetích eh, zemí obrovský počet eh, cestujících. Předpokládá se, že jich bude až 70 milionů do roku 2025 a to v každém případě znamená, že musíme zkvalitnit zprávu eh, a kontrolu hranic a systém SIS a VIS sami o sobě nebudou schopny zajistit bezpečnost a účinnost těchto toků eh, cestujících do šengenského prostoru. Vzhledem eh, také k tomu, že bude i nadále docházet eh, k vízové facilitaci. Může se to týkat eh, zemí Balkánu, Maroka, Ruska a my proto budeme muset tuto problematiku řešit také pomocí inteligentních hranic. Proto zde máme sdělení Evropské komise, ve kterém navrhuje zavedení systému vstupu a výstupu, ke kterému já jsem zpravodajem a odráží to tu skutečnost, že zpráva a kontrola našich hranic je každým dnem složitější. Zároveň si musíme uvědomit, že je na tento problém třeba reagovat legislativně. V současnosti máme šengenský systém. To je jedna, jeden z největších úspěchů Evropské unie a naší povinností je ho nadále posilovat, nikoli, nikoli ho oslabovat. Máme k dispozici řadu vyspělých technologií, které nám v tom pomáhají a palíček, včetně návrhu, který změní šengenský kodex, jde správným směrem. Musíme umožnit cestujícím, kteří k nám přicházejí, a hladký přechod hranic, ale zároveň musíme bojovat proti nelegální migraci a proti závažným trestným činům, jako je terorismus, obchodování s drogami a obchod s lidmi. V současnosti je toto eh, vše velice zpomalováno, například je třeba složitě vypočítávat délku pobytu, je třeba každý pas razítkovat, neexistuje koherentní systém záznamů vstupů a výstupů na evropské úrovni do šengenského prostoru a proto nemáme ani spolehlivé prostředky, kterými by členské státy mohly určit, zda příslušník třetí země překročil povolenou dobu pobytu na území šengenského prostoru prostoru. Proto se domnívám, že je třeba i nadále podle článku 77 smlouvy a fungování Evropské unie harmonizovat normy, které by zlepšily sdílení informací, které získají národní kontrolní pohraniční úřady. Samozřejmě s, s odpovídajícími zárukami. Žádný členský stát této problematice například nelegální migrace, terorismu a dalších nemůže čelit sám. V současnosti tři členské státy mají národní systémy, které jsou podobné tomu navrhovanému systému vstupu a výstupu. Ty systémy jsou ovšem mezi sebou velice rozličné, například pokud jde o možnost využívání těch eh, systémů, zaznamenávání údajů a tak dále. Ten, ty tři systémy jsou tedy obrovsky odlišné a proto je třeba, abychom se v budoucnosti eh, snažili je sjednotit a mít eh, stejné standardy. I když většina z nás se shodne na tom, že je třeba vybudovat tento systém, přesto přetrvává řada pochybností, které se týkají tohoto ambiciozního projektu. Jak říkala Tania, není zcela jasný cíl, přístup bezpečnostních složek do systému, rozpočtové problémy a tak dále. Z tohoto důvodu komise navrhla dříve, než přistoupí k běžnému legislativnímu postupu, dvě předběžné fáze. Jednak hodnocení dopadu a jednak pilotní projekt, který by byl svěřen agentuře EULISA. Sám pan eh, komisař Avramopoulos, kterému děkujeme za to, že mezi nás přišel, potvrdil, že bude předložen nový revidovaný legislativní návrh a to nejpozději na začátku roku 2016. A tento návrh bude obsahovat závěry z těch dvou předběžných fází a já se dnešní odpoledne a zítřek budou vhodným eh, časem pro to, abychom se zabývali všemi otázky s tímto projektem souvisejícími. Těšíme se tedy na nový legislativní návrh, ale dříve, než ho budeme mít, měli bychom i nadále eh, diskutovat o těch eh, dosud nevyřešených otázkách. A velice oceňuji také naši interinstitucionální spolupráci Evropskému parlamentu v této souvislosti velice leží na srdci především ochrana osobních údajů. Pokud eh, jde o eh, celkový kontext, eh, rád bych zmínil několik eh, hlavních linií, o které by se poté měla opírat eh, naše debata. Máme zde například eh, řadu různých takzvaných akcelerátorů, tedy způsobů, kterými kontrolu hranic lze urychlit. To však musí mít tak aby tedy to nemělo závažné dopady na cestující, nejen na ochranu jeho údajů, ale obecně, aby to neomezovalo jeho osobní svobodu. Dále je třeba odstranit eh, různé překážky a co nejvíce snížit eh, také prvky té předběžné kontroly. Rovněž eh, je třeba harmonizovat různé systémy SIS, VIS, API a další. V této souvislosti je rovněž eh, dobré zmínit například systém Privium, který používají na letišti ve Skipholu, kde využívají identifikace pomocí rozeznávání tváře a oční duhovky. Dále je také zlepšit zprávu eh, hranic, boj proti organizované trestné činnosti a další věci, které jsem eh, zmiňoval, to nejsou pouze slova, to jsou otázky, se kterými se na toto schromáždění obracím, proto abychom o nich diskutovali. Důležité je zabývat se ochranou údajů, například délkou jejich uchovávání, úřady, které budou k databázím mít přístup a podobně. Já doufám, že se nám eh, všem eh, podaří využívat ten nový navrhovaný systém co nejefektivněji, tak abychom plně využili jeho potenciálu. Myslím si, že sekundárním cílem tohoto systému by mělo být také využívání databáze ze strany bezpečnostních policejních složek, složek, eh, které se zabývají prosazováním zákona, tak aby ho mohli využívat například eh, v boji proti terorismu. Další otázka, která je pro nás velice důležitá, související eh, s ochranou údajů. Nechci o tom hovořit eh, příliš eh, podrobně, ale je to závazek, který je skutečně důležité plnit. Důležité je, abychom ne dělali stejné chyby, jako jsme dělali například u systému SIS-2. Velice zajímavé bude také hodnocení dopadu a hodnocení rozpočtových důsledků tohoto systému, který samozřejmě bude potřeba nejen vybudovat, ale také udržovat a aktualizovat. Proto musíme dobře prostudovat, eh, zda máme mít eh, jeden jediný systém, tedy systém registrovaných cestujících a vstupu a výstupu, a nebo mít jeden jediný systém společný, případně zda ho propojit s VISem a zajistit tak větší interoperabilitu. A nebo zda racionálně využívat systémy, které již členské státy mají jak na národní úrovni, tak na úrovni celoevropské. Také je třeba vyhnout se překrývá různých systémů, které již existují. A již budu končit. Důležité je pečlivě prostudovat možnosti fůze všech těchto systémů, případně jejich postupné přibližování, postupnou harmonizaci. protože to, o co musíme usilovat, je efektivní a bezpečná kontrola hranic. Důležité je samozřejmě také mít neustále na mysli tu otázku rozpočtovou, ale tu samozřejmě ještě dále upřesníme, tak jak se ten projekt bude vyvíjet. Skutečně jde o velice ambiciózní legislativní balíček a je možné, že v budoucnosti zrevolucionalizuje přístup do šengenského prostoru. Nicméně ta technická řešení jsou velice, velice složitá a já vyzývám kolegyni Fajon i všechny, všechny ostatní účastníky debaty, aby přispěli svými znalostmi a odbornými zkušenostmi k této debatě. Děkuji, paní předsedkyně. Merci, monsieur. Děkuji panu De Merovi po zpravodajích dám slovo paní Silině, která je zástupkyní ministra vnitra Lotyšska. Prosím. Madame Chair. Uh, Vážená paní předsedkyně, uh, dámy a pánové, uh, ve spolupráci s Evropským parlamentem a národními parlamenty věnovat se tomuto problému je důležitou prioritou lotyšského předsednictví tak, aby zájmy evropských občanů byly plně respektovány. A věřím, že výměna názorů dnes i e, zítra přinese odpovědi na otázky, které se budou týkat systému vstupu a výstupu EES a potřebě vytvořit program pro registrované cestující nebo pro registraci cestujících. Věřím, že toto přispěje také ke spolupráci mezi parlamentem a radou na vytváření balíčku chytrých hranic. Schengenský prostor je jeden z největších úspěchů Evropské unie, unie jak ho vidí naše občané, a jeho zlepšování jedním z nezbytných předpokladů je eh, k, eh, důležité k zajištění bezpečného cestování ven, uvnitř našich eh, bez, společných hranic. Balíček pro chytrých hranic Eh, se musí stát důležitou součástí zprávy hranic do budoucna. Eh, také překračování vnějších eh, hranic se děje stále častěji a to znamená, že čekací doby se prodlužují a proto zefektivní systém je maximálně důležité. Lucické předsednictví je přesvědčené, že nové technologie v oblasti kontroly hranic nemohou být eh, nasazeny bez plného respektování eh, základních práv a ochrany hranic. Členské státy nebudou schopné eh, řešit otázku zvýšených toků cestujících jenom tím, že navýší obsazení pohraničních tedy počty pohraničníků. V současné době nemáme žádné eh, řešení eh, kontroly eh, toho, kdy někdo vstoupí do, do šengenského prostoru a kdy vystoupí. Razítka na dokumentech jsou jediným způsobem, jak označit den vstupu a výstupu a z toho se vypočítává délka pobytu příslušníka třetí země která nesmí překročit určitou dobu. Další problémy eh, působí čitelnost eh, razítek a dlouhý eh, výpočet v případě, a také případy sfalšování těch dokumentů. Zprava hranic kontrola hranic by měla také umožnit rychlou identifikaci osob, které nesplňují příslušné požadavky Cílem eh, balíčku pro chytré hranice je zajistit eh, přesnou kontrolu na hranicích za pomoci nejnovějších technologií, která by umožnila a usnadnila proces překračování hranic a také umožnila by eh, rychlejší identifikaci těch, kteří překročili povolenou dobu pobytu. A také by to samozřejmě usnadnilo proces pro cestující v dobré vůli bona fide a také eh, by to podpořilo tedy eh, ty správné migrační toky a zvýšilo vnitřní bezpečnost. Eh, systémy EES a systém registrování cestujících je reciproční program jak pro pohraniční, pro pohraniční kontroly, tak pro cestujících. Nyní řešíme technické otázky a budoucí a podrobnosti budoucích řešení. Pokud jde o EES, s a RTP, tak eh, v rámci eh, pilotních projektů eh, budou některá řešení testována evropský Evropský, Evropská rada podporuje agenturu EULISA a Evropskou komisi a také jsme rádi, že některé členské státy budou realizovat pilotní projekty na svých hraničních přechodech. Nicméně eh, přesto je třeba reagovat na některé otázky, které se týkají zrychlování, překračování hranic, používání biometrických dat a dalších technických možností. Ráda bych uvedla, že italské předsednictví eh, nastavila situaci, tedy eh, zajistilo, aby se přiblížilo ke stanovisku Evropského parlamentu. To je obsaženo v obecných zásadách přijatých korepérem v říjnu minulého roku národní orgány pro ochranu údajů a Evropský inspektor ochrany dat do toho také budou eh, zapojeni. Já věřím, že je také nezbytné doplnit tento eh, přístup eh, studií kvality těch systémů a jejich naplňování nebo implementace v jednotlivých státech. Současně s pilotními projekty lotyšské předsednictví bude pracovat na otázkách, kterých se pilotní projekty netýkají. Už jsme e, začali debaty v nadcházejících oblastech. Důsledky neoznačeného e, cestovního dokladu. Druhá oblast e, EES e, a jeho používání pro e, otázku e, vymáhání práva. Za třetí, co se stane, když ten systém nebude najednou k dispozici. A za čtvrté, postupy, které jsou nezbytné pro účasti v programu registrovaných cestujících. Ráda bych poznamenala, že většina členských států vyjádřila Um, podporu pro uh, přístup orgánů činných trestním řízení uh, k uh, tomuto systému. Jejich podpora ale nebude hlavním um, cílem EES. Abychom umožnili přístup těmto orgánům, tak bude třeba splnit přísné požadavky. 13 členských států má své vlastní systémy, které umožňují Eh, výkon tedy eh, kontroly hranic, ale eh, zatím neumožňují identifikaci osob, které překročily po maximální povolenou dobu pobytu. Protože záznamy nelze srovnávat, pokud ten člověk opustí šengenskou oblast členský, jiným členským státem než tím, kterým vstoupil. Bylo by velmi užitečné zohlednit eh, zkušenosti všech členských států i těch, které mají národní systémy. Je velice užitečné eh, studovat efektivitu takovýchto systémů a zamyslet se nad eh, zajištěním přístupu zahraničních orgánů do tohoto, tedy, pardon, mm, orgánů činných trestním řízení do toho systému. V Příslušný lotyšský minister eh, potvrdil, že lotyšské předsednictví je připraveno spolupracovat s Evropským parlamentem a výborem LIBE. Během implementace pilotních projektů by předsednictví rádo mm, bylo i nadále ve styku s zpravodají Evropského parlamentu a hledalo eh, řešení politických otázek a, a také a, eh, vhodná řešení v rámci té studie o chytrých hranicích. Je také nezbytné zamýšlet se nad eh, řešením eh, pana Moráše eh, na zorganizování tripartního zasedání a mnohokrát děkuji. Merci, madame Silinia. Děkuji mnohokrát, paní Silině. Vážení kolegové z národních parlamentů. Ráda bych vám ještě jednou připomněla, abyste vyplnili ten žlutý formulář, díky kterému se budete moci účastnit debaty. A nyní již předávám slovo panu komisaři Abramopoulosovi, který zodpovídá za otázky migrace, vnitro a občanství. Prosím, pane komisaři. Uh, thank you very much. Mnohokrát uh, děkuji, Janu vážení eh, poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Děkuji vám eh, za příležitost eh, s vámi dnes popřemýšlet o velice důležité otázce, o otázce chytrých hranic a potřebě modernizovat kontrolu hranic v Evropské unii. Poprvé máme příležitost podrobněji si o této výzvě popovídat. Rád bych poděkoval eh, předsedkyni a sekretariátu výboru Libe za eh, tuto velice důležitou iniciativu lotyšského předsednictví i zpravodajům eh, paní Fajon a panu Diazi Demerovi za jejich odhodlání pracovat na takovéto náročné otázce. Dnešní prezentace znovu ukazují že eh, přínos Evropského parlamentu je nesmírně důležitý eh, v naší společné snaze vytvořit eh, systém chytrých hranic, který bude naplňovat své cíle a který bude přinášet skutečnou Eh, který skutečně bude využívat vložené prostředky. Jak už bylo připomenuto eh, předřečníky, jsme v institucionálně poměrně eh, zvláštní fázi, tedy mezi návrhy, abych tak řekl, ale věřím, že tuto, toto období můžeme použít k prohloubení debaty a k upřímné Mm, výměně názorů. Původní eh, legislativní návrhy v oblasti chytrých hranic eh, poukázaly na eh, řadu technických, politických i nákladových otázek, jak ze strany parlamentu, tak ze strany rady. Jak už jsem vám oznámil, takzvaný, takzvaná, takzvaný přeskum koncepce, to znamená technická studie a výs, postup z eh, zkušební fáze společně s výsledky debat s vámi, s radou a dalšími zainteresovanými stranami budou eh, základem nového legislativního návrhu, eh, který doufám, že se nám podaří předložit někdy hodně brzo na začátku roku 2016. Zároveň komise stáhne své návrhy z roku 2013. Když budeme revidovat své návrhy, tak eh, znovu se budeme zabývat širšími otázkami, eh, které eh, jistě zazní i na našem dnešním zasedání. A sice, proč potřebujeme chytré hranice, co jejich prostřednictvím chceme dosáhnout a stojí to za ty peníze Dnešní realita je, že čínské státy se potýkají s obtížemi mm, při zvládání náporu cestujících na hranicích a při naplňování povinností šengenského hraničního kodexu. Tak tomu je zejména, když jednají s státními příslušníky třetích zemí. Na eh, pracovníci eh, musí eh, ovliv, kontrolovat pravost a platnost cestovních dokladů, to, že cestující má platné víza tam, kde je to třeba, hm, účel a podmínky jeho zamýšleného pobytu a, a možnou existenci varovného zápisu v šengenském informačním systému. Odhadli jsme, že v roce 2014 došlo ke dvěma stům milionům přechodům hranic eh, státní příslušníky třetích zemí, kteří tedy opouštěli Schengen nebo do něj vstupovali. Očekáváme, že v nadcházejícím desetiletí toto číslo a poroste alespoň o dalších 100 eh, milionů No, vzroste. Ta čísla eh, představují nesmírnou zátěž infrastruktury i lidských zdrojů na našich vnějších hranicích. Nejedná se jenom o otázku zvládání náporu objemového. Jedná se také o kvalitu našich eh, hraničních kontrol. Ve stavajícím systému 200 milionů eh, překročení hranic znamená, že 200 milionů krát eh, nějaký eh, pohraničník eh, dává razítko do pasu někde v Evropě. Dnes eh, pohraničníci a přistěhovalecké úřady manuálně kontrolují razítka v cestovních dokladech, kde ověřují data vstupu a výstupu a počítají dobu pobytu příslušníků třetích zemí. Eh, ta razítka se, eh, jsou často k nepřečtení a v každém případě ty informace nejsou zaznamenávány. 12 členských států a Velká Británie mají, má své národní systémy vstupu a výstupu, zejména na eh, východních hranicích šengenské oblasti, ale také v Portugalsku a na Kypru. Ale přesto eh, tyto národní eh, systémy vstupu a výstupu nejsou eh, vzájemně propojené. Pokud nějaký cestující vstoupí do šengenské oblasti přes jeden z těch členských států a opustí šengenský prostor prostřednictvím jiného, tak eh, nelze srovnat, ty, spárovat eh, ty informace mezi eh, příslušnými dvěma systémy. Mezi národními systémy jsou tam jsou také rozdíly. Například pokud jde o množinu nebo soubor sbíraných dat nebo dobu uchování dat. Stávající systém není ani efektivní, ani uh, tak účinný, jak by mohl být. Proto eh, nedělat nic není řešením. Hranice se musí zlepšit a díky eh, pomoci eh, technologie musí být také chytřejší. Jinak nastanou mnohem delší fronty na hranicích, a nebo bude třeba zaměstnat mnohem více pohraničníků a ani jedna z těchto možností není eh, ani přijatelná, ani eh, proveditelná. Systém chytrých hranic eh, s systematickým zaznamenáváním všech příchozích a odchozích příslušníků třetích zemí prostřednictvím automatizovaného systému je řešením. Má toto tedy být jeho cílem a proto je třeba důkladně jej vyzkoušet v této testovací fázi, tak abychom minimalizovali systém překračování nebo dobu překračení hranic. Vytvořením šengenského systému chytrých hranic Evropská unie daleko lépe využije ty obrovské prostředky, které členské státy už teď vynakládají na ochranou hranic. Místo toho, aby bylo třeba zaměstnat více eh, pracovníků ochranu, ochrany hranic, tak členské státy by mohly eh, například posílit eh, jiné přistěhovalecké úřady, například ty, které zpracovávají azyl. Hlavním cílem chytrých hranic je podpořit mobilitu mezi EU a třetími zeměmi v bezpečném prostředí tím, že se usnadní a urychlí překračování hranic pro eh, řádné cestující a zároveň eh, se efektivněji budou odhalovat lidé, kteří eh, nedodržují podmínky pobytu. Chytré hranice by mohly přispět k bezpečné, ale přesto otevřené Evropě vstřícné Evropě, co by přitažlivé eh, turistické destinaci, i destinaci pro podnikatele a další návštěvníky. Chytré hranice by také umožnily efektivnější politiku EU proti eh, nesprávné migraci a převaděčství. Konsolidovaná data o eh, těch, kteří překračují dobu pobytu, eh, také eh, budou vstupem pro možnou změnu budoucí migrační politiky. Například pokud údaje o vstupech a výstupech ukáží, že máme určitý problém s těmi, kteří překračují doby pobytu určité národnosti, tak to může ovlivnit rozhodování EU zavést výzvu povinnost proti eh, třetí zemi nebo naopak ji eh, zrušit. Také to, eh, ty informace také budou základem pro naši návratovou politiku a priorit a stanování priorit pro readmisní dohody. A závěrem, protože já jsem chtěl popsat všechny důležité otázky, které se toho týkají, členské státy se také domnívají, že chytré hranice by mohly být nástrojem pro a, a, účely trestního řízení. A tady to řeknu velice jasně. Komise zatím k takovému rozhodnutí nepřistoupila. My eh, stále zvažujeme všechny ty argumenty a možnosti a přístupu orgánů eh, činných trestním řízení bude jednou z hlavních eh, věcí, které se budou tedy řešit v posouzení dopadů pro ty nové návrhy. Dnes vyslechnu pečlivě všechny předložené argumenty a těším se na to, že v nadcházejících měsících a týdnech budeme v tomto přemýšlení pokračovat. V posouzení dopadu za tedy k návrhům z roku 2013 komise zkonstatovala, že data vytvářená v systému vstupu a výstupu by mohly využívat orgány Eh, při boji proti eh, terorismu a dalším eh, závažné trestné činnosti v konkrétních případech, jak jako nástroj pro ověření totožnosti, tak jako nástroj pro schromažďování pravodajských informací v kriminální oblasti. Zároveň komise zatím tehdy tvrdila, že není dostatečný, eh, dostatečně podložena nezbytnost a přiměřenost eh, toho eh, umožnění přístupu organičních trestních řízení do toho systému EES. Toto bedlivé hm, vyhodnocení je stále nutný, je, je, je nezbytnější právě vzhledem k rozhodnutí v ehm, směrnici o ochovávání údajů. Pokud eh, by ten eh, přístup byl eh, udělen, tak nezbytné hmotní a procesní pojistky budou muset být zavedeny v souladu s úvahami soudu. V této prezentaci já jsem se zaměřil na ty větší otázky, které kterými se bude eh, zabývat první eh, část eh, vašeho slyšení. Asi víte, že v nadcházející části se bude probírat řada technických podrobností. Probíhá debata a úvahy o důsledcích zrušení razítkování, nejenom pokud jde o držitele pobytu pro držitele pobytu, eh, povolení k pobytu a také eh, v eh, rezervních postupů v případě nedostupnosti systému. Plánují se další technická řešení a setkání mezi komisí a občanskou společností, mezi provozovateli a přepravci, mezi Evropským inspektorem pro ochranu údajů a členskými eh, státy, které mají zkušenost s národními systémy, s příslušnými třetími zeměmi a dalšími. Výsledkem mm, všech těchto iniciativ a výměn bude bude eh, nové posouzení dopadu a nové legislativní návrhy, které doufám, jak už jsem říkal, vám budu moci eh, předložit v prvních měsících roku 2016. Dnešní zasedání je také velmi důležitým krokem v tomto procesu eh, spolupráce. Já eh, plánuji s, eh, počítám se další a hlubší debatou s vámi a pravděpodobně i se společnou zjišťovací misí eh, se zpravodají. Ten proces už byl zahájen a já vám přeji úspěch při pokročování vaší práce, nebo mm, vlastně naší práce dnes a zítra. Jak už jsem řečil na začátku, eh, je mi velice líto, že eh, budu muset okamžitě teď odejít. Ale náš eh, ředitel, který je dobře informovaný o podrobnostech těchto záležitostí a může vám odpovědět na všechny technické záležitosti, paní Belinda Piky, tato ředitelka, tady zůstane, aby odpovídala za komisi. Je zřejmé, že v tomto procesu příprav nových návrhů budeme mít ještě eh, znovu možnost o této problematice spolu debatovat. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Možná pokud máte ještě chviličku, tak jste můžete zůstat na ty první otázky alespoň. Ještě zopakuji pravidla. Nejprve tedy dvě otázky od členů národních parlamentů, potom od, eh, jedna otázka od eh, členů Evropského parlamentu. Začneme panem Sedparasem, který je místo předsedou výboru pro právní záležitosti v Litvě. Pane Sedbarasi. Děkuji. Aš eh, neklausimą, o nedidelį komentarą já mám spíše komentář než otázku. Um, je velice vděčná komisi za tento návrh o inteligentních hranicích. Chceme zdůraznit, že problém je nám dobře známý. Litva od začátku toto iniciativu podporuje. Jsme přesvědčeni, že používání inteligentních technologií na kontrolu hranic je nevyhnutelné. Na druhou stranu, pokud chceme eh, vysokou úroveň kontroly hranice bezpečnosti a na druhou stranu eh, chceme zajistit mm, přátelské eh, přístupy k návštěvníkům, vzhledem k tomu, že toky návštěvníků rostou a pouze inteligentní technologie mohou odpovědět na výzvy, kterým čelíme. To je také nástroj, který nám pomůže bojovat proti nelegální migraci. Litva má poměrně dlouhou hranici s Běloruskem, Ruskem a máme také mm, výjimečný transitní koridor do Kaliningradu. Takže Litva je jedna z třinácti členských zemí, které mají vlastní národní systém mm, vstupu a výstupu, který je velice hodnotný, ale jak řekla, jako vedl zástupce komise v rámci Schengenu, a Litva je v Schengenu, eh, příslušníci třetích zemí vstupují do jedné země a mohou vystoupit jinou zemí a tyto systémy lze třeba sledit. Já souhlasím také s mm, městským ministra z městský ministra z Lotyšska, a řekl, že je velice e, cené, aby všechny kontroly e, typů hranic pozemních, e, mořských i vzdušných a stávající systémy EU ne E, nedostojí budoucím úkolům, které jsou před námi, protože ty budou jiné. My jsme přesvědčeni, že kompatibilita mezi existujícími systémy a nový systémy, která je navrhována, je nutná, protože implikuje i finanční aspekty, takže my zavádíme zavedení systému vstupu a výstupu, program registrovaných cestujících RTP a pro proces implementace je třeba urychlit. My očekáváme, že ty, ty výsledky budou k dispozici co nejdříve. Děkuji. Point de vue. Děkuji. Dále má slovo paní Katy Rikli ze Švýcarska. Prosím. Thank you very much. Studia. Děkuji. Vážení kolegové, my jsme ze Švýcarska, ehm, jako pán, součást Schengenu. Ehm, Švýcarsko vítá návrhy inteligentních hranic a e, domnívá se, že hlavním cílem EES by měl být efektivní management šengenských hranic kontrolou vstupu a výstupu příslušníků třetích a zemí. Jak již bylo uvedeno pracovní skupině pro hranice a v roce 2014. My souhlasíme, že e, umožníme prosazování jako další cíl. E, vítáme přístup orgánů v uplatňováních práva jako součást tohoto systému. Souhlasíme se zpravodají Libe, že vhodný na úroveň ochrany dat musí být garantována a musí být proto uvedena i ve směrnicích EES a RTP. A nyní předám slovo kolegovi. Děkuji. Um co se týče sběru dat, tak princip přiměřenosti a nutnosti musí být zajištěn. I když EDS, ETP směrnic, v těchto směrnicích, tedy proto vítáme minimální podmínky pro ES, které e, tyto principy zohledňují. Pro zajištění plného fungování ES od začátku Švýcarsko e, je přesvědčeno, že biometrická data by měla být předmětem sběru od začátku, nebo by měla alespoň existovat možnost um, fázovaného postupu. Biometrickými daty by bylo možné dosáhnout cílů EES. Co se týče RTP, tak my čekáme na analýzu alternativ, která v současnosti probíhá v rámci pilota. Po výsledcích pileta budeme schopni rozhodnout, zda můžeme podpořit tyto alternativní návrhy, přičemž systémy RTP by používaly biometrická data z EES a VIS. Dovolte mi, abych na závěr položil tedy otázku, Eh, Evropská komise plánuje předložit novou, nové legislativní návrhy v září tohoto roku. Ja, jaké jsou, mm, jaký je přístup tedy výboru Libe k této iniciativě komise? Jak, eh, co, jaký názor mají ostatní členské státy na toto? Děkuji. Děkuji. Neslyšela jsem vaše jméno, ale nyní bych vám chtěla představit pana Koelea, dalšího kolegu z Evropského parlamentu z PPE, který se hodně zabývá otázkou Schengenu a bezpečnostní hranic. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s eh, tou myšlenkou, kterou uvedli někteří řečníci. Jedno z hlavních úspěchů Evropské unie je Schengen a oblast nebo prostor pohybu, svobodného pohybu. Proto bychom měli jako Evropský parlament a národní parlamenty um, si navzájem důvěřovat, protože to je klíčem k řešení problému řízení hranic. Také chci poděkovat za vynikající práci našim zpravodajům, paní Fajon a Eh, Diaz de Mera, panu Diaz de Mera. Chci položit dvě otázky. První je účel. Především potřebujeme mít jasno v tom, jaký je účel toho systému. A v původním návrhu Evropské komise účelem bylo lépe kontrolovat ti, kteří předsáhnou povolenou dobu pobytu. A jaká je iniciativa lotyského předsednictví v této věci. Bylo řečeno, že nakonec není harmonizovaná politika v těch, pro tyto případy. Takže projednáváme harmonizovaný systém, kterému nemáme společnou politiku. Na druhou stranu je zajímavé konstatovat, že uvožňuje, uvažujeme o systému, který by kontroloval pouze 25 hraničních přechodů. Moje druhá otázka. Používáme všechny nástroje, které už máme? Skutečně je dobře využíváme? Myslím, že je um, konsensus, že je stále není plně využíván. Podle mého názoru bychom měli um, plně eh, vyhodnotit potenciál systémů, velkých systémů, které máme, SIS a VIS. Moje poslední otázka se týká nákladů. Jak řekl pan Demera, měli bychom se poučit z SIS 2. A první lekce je, že nemůžeme akceptovat systém, kdyby konečný nákl, konečné náklady byly osmkrát vyšší než první čísla na, na, na začátku. A měli bychom být upřímní, u těch nákl- když mluvíme o těch nákladech. Nemůžeme akceptovat, že konečné náklady budou osmkrát vyšší, nebo jenom dvakrát vyšší, než co se předpokládalo v prvních odhadech. Tania Fajon o tom také mluvila. Myslím, že to je otázka, kde by Evropský parlament, národní parlamenty měly spolupracovat, protože bychom měli posoudit konečné náklady a odpovědět na tu otázku. A tím skončím. Ta eh, částka peněz, kterou dáme do systému, důvodňuje to skutečně ty, ten typ informací, které z toho získáme. Je to skutečně přiměřené? To je tedy hlavní otázka. Nyní bude pokračovat paní Kerskás, pokud schválně vyslovuji její jméno. Děkuji. Všechna eh, vystoupení dnes byla velmi zajímavá a myslím, že eh, je bez pochyb, že takovou, eh, takový systém opravdu Unie potřebujeme. Podívejte se jenom na otázku o přistěhovalců. Podle různých statistik eh, dosahuje počet nelegálních přistěhovalců ke 4 milionům osob v roce 2010 bylo zadrženo asi půl milionu eh, nelegálních přistěhovalců. Proto je důležité, abychom při vytváření tohoto systému pamatovali na to, aby byl efektivní, aby byl racionální, pokud je o náklady, a za třetí, aby byl jednoduchý procedurálně a za čtvrté eh, pohodlný pro cestující. Jak to udělat? Myslím, že ten systém musí být především komplexní. A co to znamená? Eh, systém eh, výstupu a vstupu je třeba eh, spojit s systémem registrovaných cestujících. A potom eh, také v souvislosti s tím, co navrhuje komise, eh, je třeba spojit tu eh, bezpečnostní otázku, boj s trestnou činností, s terorismem a tento systém. A příslušné systémy by měly mít přístup k, tom, k těm údajům, protože v zimě se nemůžeme rozhodnit, rozhodnout koupit si drahý Mercedes a v létě se budeme zamýšlet nad tím, jestli si do něj nechat dostavět drahou klimatizaci. A potom mám otázku, jak eh, pružně bude ten systém eh, zaváděn. Různé země mají různě dlouhé eh, hranice. Polsko by například muselo zaměstnat 60 konzulárních úředníků navíc a jeden stojí 100 tisíc eur navíc. Takže ten systém je třeba pružně zavádět vstřícně vůči jednotlivým státům. A chtěl jsem zeptat také, jak budou rozdělené náklady mezi e, komisí a národním rozpočtem. A co v případě, že ten systém se zasekne, elektronika to dělává, musí být připravena nějaká varianta rychlého návratu k tomu, co jsme měli do posud. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ovidio z rumunského senátu, místo předseda výboru pro právní záležitosti. Pane Ovidio. Rumunsko má na starosti poměrně velkou část kontroly vnější hranice Evropské unie a zajišťuje velkou délku hranice. Proto nás velice zajímají nástroje zlepšení kontroly hranic a samozřejmě také systém hranic inteligentních, pokud jde o vstup občanů třetích zemí. Je zde však také celá řada politických kritérií, která nejsou vždy správná. My bychom chtěli, aby ta kritéria byla co nejobjektivnější a aby se přihlíželo k tomu, že některé členské země vstoupily do Schengenu později než jiné. Děkuji. Děkuji panu Vídejovi, paní Cipel, členka Evropského parlamentu, koordinátorka za socialisty ve výboru LIBE. Prosím. Děkuji. Já bych eh, do další debaty eh, dal několik podnětů a několik otázek. Ty otázky se týkají eh, zejména toho, k čemu potřebujeme ten systém. Potřebujeme ho docela jistě ne vzhledem k nákladům na na to, abychom se eh, vyhnuli dlouhým eh, frontám na hranic. To by byl pěkný eh, vedlejší efekt, ale určitě by toho to neopravňovalo, ten systém. Potom jsou tady ti, kteří překračují dobu víz. I tady se mi nezdá, jak nás tohle to ohrožuje, ti lidé, kteří tady zůstávají příliš dlouho na výzum, jestli to opravdu stojí za takový obrovský výdaj. Eh, často se tady eh, zdůrazňuje, že eh, pomocí biometrických dat budou hranice bezpečnější. Ale zejména v posledních měsících eh, jsme získali eh, spoustu eh, zpráv o tom, a udělali se také praktické zkoušky, um, o tom, jak se snadno falšuje systém otisků prstů a systém rozpoznávání podle obličejů, jak se dá snadno oklamat. A proto je třeba se tím podrobněji zabývat. Pan Diaz poukázal na to, že jiné systémy, jako systém SIS, už možná nebudou stačit na efektivní kontrolu. Já nechci říkat nic proti, ale systémy jako SIS a další, se kterými máme tu zkušenost, víme, že nejsou vždycky efektivně používány členskými státy a proto je tady také otázka, že když teď mám před sebou nový, velmi nákladný systém, tak jestli ten systém opravdu bude eh, intenzivně používán, jestli členské státy k tomu budou připravené a jaká návaznost tady bude na mm, řadu bezpečnostních opatření, myslím, že jich je nějakých 200 v tuto dobu, tak abychom ehm, to měli navzájem dobře propojené. A také kdo potom bude moc eh, rychle jezdit přes hranice. Ti, eh, elektroniční, eh, tedy ti obchodní cestující budou potom jezdit bez, bez kontroly, dostanou elektronické razítko. Budou proto jednotná pravidla, nebo já zjišťuji, že jak zjišťuji, že někdo je řádný podnikatel a může problémově přes hranice, nebo jak zjistím, že někdo přece nedělá úplně legální obchody. A jsou tady eh, jednotná kritéria pro odmítnutí eh, při cestování, jak je stanovím, ale lze se eh, stěžovat v případě, že budu odmítnut. Bude to nějaké finanční vyrovnání, když takové odmítnutí vstupu nebude podle zákona, se později zjistí. Čili tady máme celou řadu otázek, a také potom eh, samozřejmě přístup pro trestní orgány, to je vnímáno velice kriticky, protože tady eh, ta otázka nelegálního přistěhovalectví a, a trestní, po, pos, po, pos, po, postihu trestné činnosti se eh, smíchá do jednoho a když by tohleto měly používat orgány pro potírání trestné činnosti, tak otázkou je, v jakých případech, podle jakých kritérií budou muset eh, žádat, co se stane s těmi daty, jak se bude eh, chránit, jak se budou chránit ta data v centrálních systémech a také, eh, jak se budou dále předávat. Takže já si myslím, že tohle téma nás bude doprovázet ještě hodně dlouho. Thank you, Birgit. To je bylo opravdu hodně otázek. Děkuji, Birgit. Dále zde máme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 Okay, thank you. Sorry. No problem, I shall do this in English. <laughs> Bohužel nelze hovořit v maltštině, řečník se omlouvá, bude hovořit anglicky. Domníval jsem se, že maltština na tomto zasedání je v kabinách bohužel není. Takže říkal jsem, že diskutujeme o velice důležitém tématu, které samozřejmě má dopady na vše, co zastáváme. A v případě Malty je to něco, co nás zasahuje velice přímo, protože jsme zemí, která je rovněž pro účely šengenského prostoru eh, hraniční zemí. A proto otázky zde projednávané jsou velice relevantní jak pro nás, tak pro všechny evropské země. Pokud jde o nás, my máme náš národní systém vstupu a výstupu, sbíráme alfanumerické údaje o cestujících a pro účely Malty je tento systém velice důležitý a zcela jistě usnadňuje cestování pro skutečné cestující. Nicméně je zde i celá řada otázek, například pokud jde o porovnávání, propojování údajů, pokud jde například o údaje, které obdržíme. Zde máme údaje nějakého občana třetí země a ten občan poté opustí šengenský prostor na území jiného členského státu, nebo naopak, a tyto údaje by bylo třeba nějakým způsobem propojovat. Jak správně řekl pan komisař a další řečníci, my bychom skutečně potřebovali využít nové technologie, aby toto usnadnili. Protože my chceme aby Evropa byla vstřícná a otevřená a nechceme její image eh, zkazit, eh, aby byla spíše jakousi pevností, která má neprostupné hranice. Je třeba přikročit k celé řadě rozhodnutí, nicméně je třeba k nim přistupovat s ohledem na naše společné hodnoty, včetně těch, které jsou obsaženy v článku 2 smlouvy, tedy lidská důstojnost, právní stát, respektování lidských práv. To je třeba brát v potaz, když eh, hovoříme o ochraně údajů, která samozřejmě, sběr údajů samozřejmě nabízí řadu příležitostí, ale rovněž může negativně ovlivňovat eh, svobodu jednotlivců a jejich lidskou důstojnost. Proto je třeba zabývat se všemi těmito faktory. Děkuji mnohokrát a další otázka od zástupců národních parlamentů. Pan Ginčer z tureckého parlamentu. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, zdravím všechny členy jak národních parlamentů, tak parlamentu evropského. Pokud jde o citované právní nástroje, o dokumenty o EES a ETP a také příslušné dokumenty týkající se systému SIS. K tomu bych chtěla říci, že údaje, které jsou uchovávány, mohou být sdíleny. To je pro nás eh, velice důležitý princip, který je třeba zachovat. Při překračování hranic, kdy kontroly nejsou omezeny pouze na kontrolu údajů cestovních pasech, a takovéto kontroly již nejsou zcela dostatečné, proto je třeba zavést i kontroly biometrických údajů a také možnost eh, naskenovat eh, tvář daného cestujícího, obličej. Důležité je také mít možnost srovnávání uložených fotografií. Tedy srovnávat například různé fotografie jedné osoby, které jsou uloženy v databázi s obličejem daného cestujícího, to vše je naprosto zásadní. Je zde také závažný problém s odcizenou identitou. S tímto problémem je třeba bojovat. My se domníváme, že využívat otisků prstů a biometrických údajů je vhodným nástrojem, jak toto řešit. Myslíme si, že vhodné je využívat i skenování tváří. Na Atatürkově letišti v Istanbulu máme zaveden systém snímání otisků prstů a systém rozeznávání obličeje. Jde o integrovaný systém, respektive integrovat eh, toto do systému kontroly hranic by mohlo přispět k efektivnější zprávě hranic, samozřejmě s podporou příslušných legislativních nástrojů. Pokud jde o balíček inteligentních hranic, který Evropská unie připravuje, je zde také otázka žadatelů o výzum tureckých státních příslušníků. My se myslíme, že tento nový systém usnadní život například našim studentům nebo našim obchodníkům, kteří chtějí jet do některé ze zemí Evropské unie. Pokud jde o integrovanou zprávu hranic a také pokud jde o spolupráci se zeměmi Evropské unie, podle příslušných ustanovení z roku 2010 a 2013. Myslíme si, že první etapa již byla završena a je třeba zahájit novou etapu spolupráce. Dále, pokud jde o spolupráci na vnějších hranicích Evropské unie, ta se musí opírat o spolupráci s agenturou Frontex. Turecko s Frontexem spolupracuje. Investovali jsme 105 milionů euro na ochranu východní hranice Turecka. A byly realizovány první dvě etapy tohoto projektu. který se týká zvláště dvou pohraničních oblastí, kde tím hlavním cílem je odminování těchto příhraničních regionů. Naše ministerstvo vnitra a další úřady Rovněž spolupracují s bezpečnostními složkami a také se všemi orgány, které se zabývají otázkou migrace. Předložili jsme celou řadu žádostí o spolupráci v oblasti integrované zprávy hranic tuto integrovanou zprávu hranic plně podporujeme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Rosenberg z Evropského parlamentu. Με τη σειρά μου να καλωσορίσω και εγώ τα μέλη των εθνικών. Děkuji. Také já chci poděkovat členům delegací národních parlamentů, paní Fajon, panu Demera, za jejich vynikající zprávu. Oni ukázali, že skutečně ten výsledek práce je vynikající. Chci poděkovat eh, ministrovi i panu komisaři, který bohužel musel odejít. Já se chci s vámi podělit o dvě myšlenky. Eh, chci navázat na to, co řekl pan Coelho, eh, který se velice Mm, účastnil těchto prací. My, mm, nás velice zajímá, jak bude ta e, legislativa cílená, proč e, si ji přejeme na lepší ochranu externích hranic a pokud ano, co se změnilo za posledních pár let. My všichni um, jsme toho svědky těch změn, uh, co se změnilo tedy v sousedních zemích obrovských eh, změn v jiných zemích, kde eh, a z toho důvodu došlo k obrovskému nástroj, nástupu migračních toků a jsou s tím souvisí otázka terorismu, jak tyto organizované gangy a skupiny fungují. A samozřejmě také je tady otázka transnacionální zločinnosti. Máme tady přeshraniční kriminální gangy, které jsou velice aktivní a je velice obtížné je kontrolovat. Takže mm, jsou tady dva paralelní dialogy, jestli to mohu takto říct na základě toho, co řekl pan, paní Fajona, pan Demera. Jednak je tady otázka nákladů na management externích hranic. To je téma k diskusi. Jistě se této diskuse budou účastnit i technokraté jako experti. Další otázka je, jak Evropský parlament bude jednat s jednotlivými členskými státy. Důvod, proč o tom mluvím, je ten, že když zpracováváme tyto zprávy, tak musíme zohlednit různou národní legislativu, která existuje, kdy ty rozdíly jsou obrovské. Možná nejsou obrovské, ale existují. Je tady, e, jsou tady určité společné body, co se týče ochrany osobních dat. A my samozřejmě musíme zajistit, že chráníme data, která jsou předmětem sběru toho systému, budeme tedy muset rozhodnout o tom, která data se sbírají, kdo k ním bude mít přístup a jaký bude, jaké bude období jejich eh, schraňování. My se musíme shodnout na schovávání těch dat, eh, aby byly chráněny občanské svobody. A tady musíme Eh, se vrátit k tomu, co řekla paní Fajon, 12 zemí, které mají pilotní projekty. Musíme se na ty pilotní eh, systémy podívat a vyvodit z toho příslušné závěry pro ten dialog, který bude probíhat. Mm, budou tady určitě provozní operační rozdíly, což je tedy to, co jsem chtěla říct. Také jsem chtěla říct to, že v těchto diskusích které zahajujeme, tak hlavní bod není to, že máme větší hranice, že máme otevřené hranice. My se shodneme, že nechceme pevnost Evropu, chceme eh, kontroly, ale nechceme Evropu uzavřít. Když mluvíme o různých faktorech, které se změnily za posledních pár let, které nás přiměly revidovat naše systém externích hranic, to je ilegální imigrace. Myslím, že tyto kontroly jsou velmi důležité, nám pomohou e, s legální migrací, kterou budeme potřebovat, abychom mohli naplnit prázdná pracovní místa, protože je velká potřeba, aby sem přicházeli pracovníci s konkrétními e, znalostmi a zkušenostmi. Mm, nikoho dalšího nevidím, proto dám slovo paní Gomez za socialisty. Děkuji. Já eh, se chci zeptat komisi, komise a také zpravodajů na jednu věc, která jde před technickými aspekty provozu toho systému i když jsme tedy eh, vyřešili přiměřenost toho systému. Jak se zdá, tak se zaměřujeme hodně na migranty, na příliv migrantů, chudých migrantů. Ale co, co bohatí? Co bohatí migranti, kteří jsou často problém, často zdrojem financování terorismu, kriminality a podobně? Do jaké míry když uvažujeme o balíčku pro inteligentní hranice, se zabýváme situacemi, které, jak víme, jsou eh, zdrojem vstupu do EU eh, možné zločinnosti, všech typů zločinnosti. Mám na mysli eh, systém zlatých víz, to, tady se komise tváří, že to je v kompetenci členských zemí, ale má to velké dopady na inteligentní hranice. Lidé s povolením pobytu samozřejmě budou často cestovat. Budou, budou často cestující pasažéři, cestující a to budou mít implikace na to, co se děje, kdy členské státy soutěží ty eh, zlatá výzva, ignorují možné zdroje organizovaného zločinu, který se takto dováží do EU. A další prvek, který je výsledek našeho vlastního vyšetřování těch takzvaných CIA letů, eh, co se týče soukromých letů civilistů, Eh, tak do EU, tak ty kontroly jsou velmi omezené. Často neexistující vůbec. A zase ty implikace, zase ty dopady, jaké to má na naši ochranu hranic a na možnosti, na možnost toho, že lidé se dostanou v členské státy a nejsou předmětem kontrol. Pokud přijde, přiletí eh, civilním letadlem soukromým. Jak to tedy, jaké to má dopady na inteligentní hranice? To jsou moje otázky, které eh, chci položit ještě předtím, než budeme řešit technické aspekty a náklady na fungování balíčku eh, inteligentní hranice. Děkuji. A poslední pan Melo za z Evropského parlamentu za PPE.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 o novém systému pro příslušníky um, třetích zemí. Portugalsko je důležitou zemí vstupu, máme vnější hranice Evropské unie a často jde o to, že systémy nahradit odpovídají adekvátnějším systémem. Ehm, terorismus nelze, proti terorismu nelze bojovat nějakou romantikou. Eh, velice často se mluví o ochraně dat, samozřejmě musíme dbát o to, aby byla chráněna osobní data, ale ochrana soukromého života není um, jediná právní norma. Já jsem právník a mnoho právníků mluví o konfliktu zájmu a když existují konflikty zájmu, pak musí se najít vy, vyvážené řešení, to méně zatěžující právo. Máme 16, od roku 2016 jsme vydali 16 milionů krátkodobých víz, Eh, z toho asi 12 000 osob nesmělo přicestovat, nebo 1900 osob mělo sfalšované dokumenty. Když se podíváme jenom na vzdušnou hranici, pak se ukazuje, že nárůst je o 80 z 400 tisíc na 720 tisíc. Většina osob, která při, kteří přicestují, jsou bona fide cestující, možná 99,9%. Mm, nemají žádné zlé úmysly, jsou to turisté nebo studenti, ale stačí to jedno procento s těmi zlými úmysly a může to způsobit velké tragédie. A proti tomu můžeme, musíme postupovat. Tři otázky, které jsou pro mě důležité, jsou následující. No jen e, nový šengenský pohraniční kodex nepředvídá žádný registr. Stále se hovoří o razítkách aby se tam mm, takto tedy mm, uváděly ty data. Je pravda, že u těch eh, přechodů hranic, hraničních je kontrola při, nutná při vstupu, no ale nikoli při výstupu. Mm, a pak k národním systémům přes e, kročení dobu pobytu ví, víza, to se těžko řeší, protože ty systémy vstupu a výstupu nejsou sladěny. Když eh, vycestuje člověk jiným státem, než kudy přicestoval, tak to datum již nelze tedy porovnat s tím datem vstupu. Když, pokud mi tedy můžete odpovědět na tyto otázky, tak budu vděčný. To je důležité celkově se domnívám, že by byla dobrá zpráva tady právě v, v této obtížné době, kterou Evropa zažívá. Děkuji. Já děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v celé téhle eh, debatě eh, eh, přeskakujeme jeden důležitý krok, abychom měli chytré hranice, tak bychom potřebovali opravdu eh, nejdříve hranice. Nemáme tady pevnost Evropu, máme tady velice děravé eh, hranice. Ten systém by měl být nasazen eh, v boj s nelegální migrací a s, ke zvýšení bezpečnosti. A já se ptám zpravodajů a komise. Myslíte si opravdu, že nelegální migranti a teroristi, kteří sem jedou tisíce kilometrů, aby se dostali do Evropu, se nechají zadržet nejnovější nejnovějšími elektronickými eh, aparáty na eh, vnější hranici? Děkuji. Děkuji, paní Majer. Nyní tedy máme čas na odpovědi. Já dám nejprve slovo zpravodajům, paní Fajona, panu Diademerovi. Potom komisi, prosím. Thank you, thank you, madam. Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Děkuji všem eh, za velice cené připomínky. Když jsem tak poslouchala vás všechny, tak jsem došla ještě k dalšímu závěru. Opravdu bych ráda znovu zdůraznila ještě několik věcí tedy. Terorismus je závažná hrozba, s tím souhlasím. Určitě se všichni shodneme na tom, že potřebujeme eh, bezpečné evropské hranice, ale eh, používáme eh, dostatečně ty stávající systémy, jak říkal pan Kolio. SIS a VIS. Používáme tohle opravdu, když už se bavíme o novém systému pohraničním. Položme si znovu otázku, za jakým eh, skutečným účelem máme zavádět tady ty chytré hranice. Členské eh, státy eh, chtějí usnadňovat vstup, ale členské státy teď sež vybaví o přístupu orgánů činných trestním řízení. V tom novém návrhu Evropské komise bude co? Já se velice obávám, a to je také hlavní otázka komisi, my tady přijímáme eh, určité kroky v Evropském parlamentu. Členské státy velice aktivně společně s předsednictvím se k tomu stavějí. Vedli jsme debatu v eh, parlamentu a teď eh, pan komisař nám řekl znovu, že na začátku příštího roku přijde s novým návrhem. Co to znamená? Jak mám postupovat, když víme, že tady bude revidovaný návrh? Co bude v tomto návrhu, jak, co máme dělat do začátku příštího roku, kdy eh, ten eh, stávající návrh bude stažen. Co to znamená? Bude to té doby platit, nebo... To je tak trochu poněkud eh, nejasné. Ně Měli jsme tady pilotní zkušební fázi ve 12 členských státech na 17 přechodech. Jestli bychom měli mít 4 otisky prstů, 10 otisků prstů, jestli tam má být snímek tváře, jak to nejrychleji, nejlépe technicky nastavit. V listopadu budeme mít závěrečnou zprávu a na základě toho bude předložen nový návrh eh, ze strany komise. Já tady mám eh, velké obavy. A bych vám doporučila, se vedli eh, vážnou debatu i v národních parlamentech, protože řada těch otázek, myslím, že otázek velice na místě, které se dnes položily, mm, jde směrem k eh, efektivitě, k efektivitě versus nákladům. Chceme eh, odhalovat potenciální pachatele trestné činnosti, jak, jak do jaké míry budeme omezovat svou eh, svobodu v Evropě. Ana tady hovořila o terorismu a všechno se nás to teď týká. Přijímáme spoustu opatření v Evropě a já nechci, abychom najednou přistoupili k novým opatřením, aniž bychom zvážili tu rovnováhu toho, co eh, jsme vytvořili v Evropě, a sice svobodu, svobodu pohybu. A kolik peněz eh, jsme ochotní dát na nový systém, když ještě ani nepoužíváme pořádně ty eh, stávající systémy. Takže to bude znovu několik věcí, které, na které bych ráda poukázala. A myslím si, že to jsou také otázky tady pro komisi a pro předsednictví. Děkuji, pan Diaz de Mera. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím odpovědět, ale ne na ty otázky jednotlivě, ale pokusím se o jakousi syntézu těch nejdůležitějších otázek, které dosud padly. Otázky podalo 13 řečníků, většina z národních parlamentů, zbytek z parlamentu evropského a za Evropský parlament se přihlásili tři Portugalci, což ukazuje velkou aktivitu portugalských zástupců, byť mají často jiné názory než já. Jaký je současný stav věcí? To je první otázka, na kterou si musíme odpovědět. Máme před sebou zastaralý legislativní návrh, který byl velmi kritizován, zvláště proto, že neobsahoval jasnou a přesnou definici cílů a bez takovéto jasné definice cílů eh, se ty původní náklady odhadovaly na miliardu euro. Nyní máme novou komisi a obnovený Evropský parlament, který chce hrát mnohem zásadnější úlohu jakožto spoluzákonodárce v této věci a snaží se více ovlivňovat ten legislativní balíček, který se stává se tří zpráv. Evropská komise nám říká, že předloží nový legislativní návrh, poté co zhodnotí tu technickou zprávu, tu již k dispozici máme, je to 700 stránek v angličtině, a poté co vyhodnotí pilotní projekt. A co říká Evropský parlament, co říkáme my jakožto zpravodajové? My říkáme, ne, ne, dříve než bude předložena ta, předložen ten nový legislativní návrh na začátku příštího roku, jak říkal pan komisař. Chceme, aby byl vyslechnut Evropský parlament a také zástupci parlamentů národních. Je třeba, aby probíhalo více setkání, jako je toto, abychom hlas parlamentu skutečně vyslechli. Důležité je, aby i v národních parlamentech byla tato otázka diskutována. A zásadní je, aby to nebyla pouze komise, která bez ohledu na Evropský parlament bude předávat, předkládat legislativní e, návrh, protože ten návrh stejně musí projít e, procesem spolurozhodování a musí přijít i k nám do parlamentu. Důležité je, abychom nezaměňovali jednotlivé cíle to zdůrazňuji kolegům z národních parlamentů. Je třeba, abychom si jasně uvědomili, jaké jsou ty hlavní cíle a jaké jsou ty sekundární cíle tohoto návrhu. Nechci vás unavovat eh, tím, že budu hovořit o věcech, které jsou všeobecně známy, nicméně nezaměňujme ty jednotlivé cíle. Pokud jde o přístup bezpečnostních složek do databází. To ještě nebylo v žádném případě rozhodnuto. To je věc, o které ještě musíme debatovat a ta debata patří především sem do parlamentu. Já i má, pracovní, má politická skupina, na to máme vyhraněný názor, ale ty věci je třeba vidět odděleně. Pro mne je mnohem důležitější to, co určí parlament a rada, než to, co navrhuje komise. Protože komise ta pouze předkládá návrh, ale o konečné podobě tohoto návrhu bude rozhodovat parlament a rada. Já a Táňa jsme znepokojeni stejnými problémy jako vy, členové národních parlamentů. Jsou to především otázky rozpočtové, ochrana údajů, systém eh, propojování dat, interoperabilita, to znamená využít toho, co i v členských státech je k dispozici a obohatit to na základě té technické studie a výsledku toho pilotního projektu. Je třeba zlepšit kontroly na hranicích. To je jasné. Zde padly tři otázky od jednoho kolegy, ale na ty již podle mého názoru odpověděl pan komisař. Ten stávající eh, systém eh, není eh, dostačující. My samozřejmě máme ta razítka, těmi kontrolujeme vstup, ale nestačí to pro kontrolu výstupu a pro kontrolu povolené délky pobytu. My nevíme, jestli ti lidé, kteří vstoupí na naše území, tuto povolenou dobu 60 nebo 120 dnů překročí. Mě, pro mě bylo velice zajímavé eh, poslechnout si zástupce tureckého parlamentu. Turecko je obrovskou zemí, která je velice důležitá pro bezpečnost Evropské unie. Ovšem je to možné za předpokladu, pokud budeme tento systém sdílet. Já samozřejmě zvedám tu rukavici, kterou turecký eh, zástupce nabídl ale zároveň vám tu rukavici znovu házím. Je také důležité, aby Turecko se snažilo chránit své hranice, ale také poskytovalo příslušné informace, které získá našim orgánům. Já doufám, že zítra až eh, budeme eh, končit, eh, celou tu diskusi zhrneme a dospějeme aspoň k nějakým provizorním výsledkům a zatím tedy děkuji za vaše příspěvky, pro mě jsou vždy velice obohacující. Děkuji panu Diezi de Merovi. Paní Sirina chce slovo? Ano, děkuji. Já bych chtěla říci, že se asi všichni shodneme na těch eh, cílích, jak na těch prvořadých, tak na těch druhotných. Myslím si, že vždy zde budou určité prvořadé a určité druhořadé cíle. To si musíme uvědomit. Mnozí zde řekli, že ten stávající systém nefunguje dostatečně, nedokáže čelit vzrůstající migraci, především nelegální migraci a hrozbě terorismu. Paní Vozenberg hovořila o celé řadě změn, které probíhají ve světě Máme zde vzrůstající přeshraniční kriminalitu a na to musí reagovat také naše systémy kontroly a ochrany hranic. My se velice těšíme na výsledky toho pilotního projektu, doufáme, že budou pozitivní. A pokud jde o přístup eh, policejních eh, složek do databáze, Pan komisař Avramopoulos hovořil o tom, že toto bude jeden z hlavních bodů toho hodnocení dopadu nového legislativního návrhu o inteligentních hranicích, tedy že členské státy budou o tomto přístupu eh, bezpečnostních a policejních eh, složek diskutovat. Budou se rovněž zabývat otázkou ochrany údajů a ochranu, ochrany základních práv. Jak jsem říkala již v úvodu, my si přejeme vést tuto výměnu názorů a chceme úzce spolupracovat s oběma zpravodaji, kteří jsou zde dnes přítomni. Všichni se určitě shodneme také na tom, že je třeba nových technologií využívat efektivněji k tomu, abychom lépe zjišťovali totožnost občanů a snažili se tak bojovat proti zločinnosti. Děkuji. Děkuji paní Silině a nyní dávám slovo zástupcům komise. Nemáte snadnou úlohu, když zde zastupujete pana komisaře Avramopolose, ale poprosím vás, abyste zareagovala na dotazy, které zde padly. Very much. Um, I try to pretend to be Mr. Avramopoulos, but um, I'll try to deal with Děkuji, já se pokusím předstírat, že jsem pan Avramopoulos, ale eh, každopádně chci zareagovat na několik eh, věcí. Máme 1800 eh, hraničních přechodů a musíme si tohle vždycky eh, připomínat. Zítra tady uslyšíme eh, zástupce těch, kteří tam pracují, abychom si udělali představu, jaké to je to zvládat. Celé, celá ta myšlenka systému vstup-výstup je, že budete moci sledovat, pokud někdo přijde přes jeden a odejde přes druhý ale 1800 eh, hraničních přechodů. 600 milionů eh, přechodů eh, letos proběhlo, z čehož 200 milionů bylo tři příslušníci tedy třetích zemí, jak říkal pan Avramopoulos, to bude nárůst příští rok. 200 milionů ze třetích zemí přešlo úspěšně, nebylo to nelegálně a 100 tisíc, pouhých 100 tisíc eh, bylo odmítnuto na hranicích. A další číslo eh, důležité je, že tady bylo eh, rekordní číslo těch protiprávních vstupů, ale pořád to bylo nějakých 80 tisíc, takže naše vnější hranice fungují, ale mohly by fungovat lépe. Schengenský pohraniční kodex je robustní, můžeme ho zlepšit, ale nemyslím, že bychom měli předpokládat, že jsou eh, s tím eh, nějaké velké problémy. Ty systémy, o kterých hovoříme, jsou způsobem, jak jej prosadit v praxi. To, jak eh, chráníme hranice, je základem toho, koho nakonec pustíme do šengenského prostoru a koho ne to bude dále popisováno tím hraničním kodexem šengenským. Chtěla jsem eh, odpovědět na několik otázek. Za prvé, pokud jde o harmonogram nových návrhů, jak pan komisař říkal, naším cílem je začátek příštího eh, roku. Samozřejmě potřebujeme eh, zohlednit výsledky pilotních projektů, o kterých uslyšíme v dalším panelu. Samozřejmě můžeme také pracovat na dalších částech a Musím zdůraznit, že komise chce i nadále naplnit eh, cíle eh, těch chytrých hranic, proto jsme eh, nestáhli ty stávající návrhy. Já chápu, že to komplikuje život všem, protože se tady bavíme o návrzích, o kterých víme, že se budou měnit, ale mysleli jsme si, že bude lepší dát najevo, že budou nové legislativní návrhy, protože pokud budeme spojovat ES a RTP, tak to bude asi eh, jedním nařízením a bylo by velice obtížné pracovat na textech, eh, které už nebudou platit. Nicméně eh, ty základy, základní principy zůstávají stejné. Jako jiného legislativního návrhu i tady budeme posuzovat dopady. Stejně jako dříve se to bude vztahovat na radu otázek, včetně přístupu orgánů činných trestních řízení, ale nejenom jich budeme řešit tedy tuto otázku. Řešili jsme to už v tom posouzení dopadů eh, pro ten stávající návrh a tam se můžete přečíst, že si uvědomujeme hm, ta eh, pozitiva i ty zápory a, eh, tu možnost pro boj s terorismem a organizovaným zločinem, ale také, že to má určitý náklad, pokud jde o základní práva, zejména o ochranu údajů a zachování soukromí. A revize z roku 2013 komise eh, mm, eh, řekla, že tam eh, to, že teď není vhodný moment, ale že později by se to mohlo zrealizovat, zejména vzhledem k zkušenostem z vízového informačního systému. Zohlednili jsme reakce členských států a debatu v parlamentu. Myslíme si, že je to velice užitečné a to Eh, samozřejmě se promítne do našeho posouzení dopadu. Já nebudu předjímat, co eh, řekne stávající kolegium, ale byla to otázka, na kterou jsme, které jsme se, kterou jsme se zabývali už dříve a budeme se jí zabývat znovu. Potom je tady otázka implementace SISu a VISu. Za prvé ano, komise se domnívá, že členské státy by mohly udělat více k lepší, efektivnější implementaci, která by pro ně byla větším přínosem. Říkáme to eh, při každé příležitosti, například na, eh, v naší obroční zprávě o Schengenu a také eh, teď hodnotíme VIS a SIS. Ta evaluace bude hotová začátkem příštího roku a pokud budeme mít nějaké mezi výsledky, tak je budeme samozřejmě promítat do vaší debaty, protože je důležité, aby zákonodárce měl tyhle věci všechny co nejdříve příští rok. K otázce nákladů a rozpočtu, tam nebudu zacházet do podrobností, jak asi víte, tak eh, Fond vnitřní bezpečnosti má tam účelově vyhrazených 791 milionů eur. Studie, která byla provedena minulý rok, ukazuje, že náklady eh, spojeného systému eh, budou podstatně nižší a podle technických možností ještě nižší, ale my jsme vždycky chtěli eh, rozpočet, který by pokrýval jak ty ústřední náklady, to znamená eh, vývoj a provoz eh, centrálního systému, ale také vývoj a provoz národních systémů do určité úrovně z šengenského informačního systému si můžeme vzít řadu ponaučení. Samozřejmě víme, že nezačneme budovat systém, dokud se nerozhodneme o tom, eh, o čem, to, eh, o čem ten systém bude. A to je systém, který máme teď všichni vypálený eh, do sebe jako cejch. Takže toho se budeme držet. Potom a také velice dobře chápeme dopad na národní systémy, národní rozhraní. Opět to doposud nebylo možné z různých politických důvodů při debatách o šengenském informačním systému a my proto víme, e, e, že to jednotlivé státy stalo hodně peněz, takže ty rozpočty by měly být adekvátní jak pro ten centrální systém, tak pro systémy vnitrostátní. Myslím, že tohle jsou ty hlavní věci, které e, zazněly, ke kterým jsem se chtěla vyjádřit. Znovu bych ještě zdůraznila, že je tady eh, ten aspekt eh, základních práv a ten pro nás eh, zůstává velkou prioritou. Státní příslušníci třetích zemí mají stejnou, stejný nárok na ochranu soukromí jako naši občané. Tanja Fajon říkala, že ten systém hodně ovlivní evropské občany. Tak on ovlivní evropské občany proto, že Eh, určí, eh, jaký šengenský prostor eh, tady budeme mít. Takže musíme se postarat o to, aby základní práva občanů třetích zemí byla stejná jako evropských občanů. Evropští občané samozřejmě nebudou předmětem tohoto systému, ale doufáme, že větší, častější používání těch elektronických bran e-gates eh, prospěje všem. Ještě potom paní Gomez se ptala už, myslím, posledně. Já uznávám eh, ta zlatá víza, co říkáte. Jenom bych to schrnula eh, stručně. Tohle je oblast, ve které komise nemá kompetenci. Nicméně vaše připomínky předám panu komisaři a zajistím zvláštní odpověď na ně. Je to věc, která poukazuje na velice důležité věci, které nesouvisejí s mm, eh, přímo s chytrými hranicemi, ale chápu tu politickou vazbu, kterou eh, eh, zde vidíte. Tohle se má týkat chudých i bohatých, prostě každého, bez ohledu na to, jak přijedou. Zítra se tady budeme zabývat tedy praktikáliemi a například toho, jak se to bude týkat také soukromých letadel a jachet. Děkuji mnohokrát zástupkyně komise. Chtěla bych poděkovat všem kolegům z národních parlamentů, z Evropského parlamentu, také samozřejmě našim zpravodajům. Za chviličku budeme pokračovat. Nyní poprosím ty kolegy, aby, kteří se budou účastnit další diskuse, aby přišli sem k nám nahoru. Good afternoon. If we can start uh, our session. Pokud tedy, jestli můžeme začít, tak um, dobré odpoledne všem a dovolte, abych řekla několik slov rumunsky, pak přejdeme k jednotlivým řečníkům. k Uniunea Europeană de astăzi asi se všichni shodneme na tom, že Evropská unie dnes potřebuje moderní a udržitelný systém kontroly hranic. Podle mého názoru Schengen zde může být řešením. Schengen není problémem, překážkou pro bezpečnější Evropskou unii. K dispozici máme konsolidované evropské aký, ke kterému jsme všichni přispěli a já se domnívám, že šengenský prostor je tím nejlepším, ve kterém můžeme uskutečňovat své základní svobody a práva. Myslím si, že je to také prostředek, jak projevit naše společné hodnoty a jak neustupovat populismu. Všichni víme, co Schengen znamená pro bezpečnost evropských občanů. Já bych chtěla říci, že Rumunsko, byť není součástí Schengenu, již plní veškeré eh, povinnosti, které vyplývají ze zavedení tohoto informačního systému. Od eh, listopadu 2010 se rovněž účastníme pilotního projektu, který byl zmíněn v minulé části našeho setkání. My v zásadě již fungujeme jako de facto člen šengenského prostoru a přispíváme tím ke zlepšení bezpečnosti všech členských států. Chápeme rovněž určitý pocit křivdy či možná až frustrace protože naši občané jsou eh, vždy podrobováni kontrolám. Často to jsou to kontroly spíše politické než kontroly striktně technické. Předchozí část debaty byla velice přínosná a já si myslím, že v tom musíme pokračovat, že se nyní musíme podívat eh, podrobněji na celý ten balíček a vyměnit si naše názory. Já nyní předám slovo panu Rosenburgovi z Evropské komise, který pohovoří o technické studii, která byla provedena v loňském roce. A dříve, než předám panu Rosenburgovi slovo, ráda bych opět vyzvala všechny členy, kteří se chtějí účastnit debaty, aby co nejdříve to dali najevo tím, že vyplní růžový formulář, tak aby jsme je mohli sezbírat a aby celá debata mohla proběhnout co nejotevřeněji. Pane Rosenbergu, prosím. Uh, thank you, man. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení delegáti, kolegové, komise dokončila technickou studii o inteligentních hranicích v říjnu 2014. Jsme prezentovali výsledky eh, výboru LIBE 16. října to byla hlavní část studie, tam byla eh, prezentace o nákladech v prosinci a další neformální technická setkání od té doby proběhla. Celá studie je k dispozici online, je to více než 600 stránek, ale existuje to. A pro mnoho z vás e, mohu říct, že to už je trošičku taková stará zpráva. Ale abych e, eh, to připomněl a mm, ta hlavní zjištění, e, a vzhledem k časovým omezením mm, budu stručný. Jak víte, technická studie je prvním krokem takzvaného ověření koncept eh, dohodnuté s eh, legislativou v únoru 2014. Druhý krok je testovací fáze, o tom budeme mluvit později. Eh, jak bylo připomenuto během diskusí eh, v roce 2013, původní návrh komise, rada i parlament eh, otevřeli celou řadu technických, provozních, nákladových otázek a cílem studie bylo od, najít odpovědi na tyto otázky. Nikoli tedy politické otázky, o kterých se také mluvilo, ale k těm technickým. Ta studie mm, je analýzou a přináší tedy odpovědi. Jsou tam čtyři okruhy, jednak architektura systému, biometrika, která by se používala, datové aspekty budoucího systému a dopad na e, procesy na hranicích. Páté, e, pátá oblast jsou náklady, což je, to mm, se týká všeho. První dimenze, tedy architektura. Návrh komise z roku 2013 prezentoval systém EES a RTP jako dva oddělené systémy bez přímé vazby mezi nimi. Studie demonstrovala, že je lepší vybudovat jeden systém, e, který by měl funkčnost jak EES, tak RTP. To snižuje náklady na vývoj a provoz, brání to duplicitám v osobních datech cestujících a snižuje dopad na národní systémy. Budování jednoho systému je levnější než dvou oddělených systémů, jak již bylo indikováno v návrhu z roku 2013. Rozdíl je poměrně značný, okolo 49 milionů euro za čtyři roky. Další otázka, kterou studie zkoumala, byla vazba mezi tímto jednotným systémem ESRTP na jedné straně a vízovým informačním systémem VIS na druhé straně. První věc, eh, jak již bylo v návrhu z roku 2013, ESRTP a VIS budou sloužit eh, nebo jim bude sloužit společný biometrický eh, systém BMS e což by umožnilo ESRTP ověřit ve VIS, zda má platná víza, platné vízum. Tedy jak, jakákoliv architektura bude zvolena, ty systémy budou schopni spolu tedy mluvit. EES, RTP bude moci mluvit s VIS. Co se týče vlastní architektury systému, Studie posuzovala tři možnosti. Jednak EES RTP nezávisle na VIS, za druhé EES RTP integrované s VIS od začátku a třetí možnost EES RTP nezávisle na VIS, ale používalo by to některé prvky VIS a postupně by se e, to blížilo budoucí integraci obou systémů. Studie uzavřela, že ta poslední možnost je nejlepší. Proč? První možnost, kdy ESRTP e by byla nezávislá na VIS, to by implikovalo duplicitu kapacit a datových toků. Druhá možnost, plná integrace s VIS má e, své obhájce, ale studie ukázala, že by to znamenalo rizika. Spojit e, nový systém na již funkční systém VIS, který funguje ve 30 zemích a má velice náročné požadavky na dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu by mělo dopad na členské státy a organizace v členských zemích. A problém není centrální, to, se, to je snadné spojit ty systémy, ale problém jsou ty operační rizika, která by mohla existovat. A to je další lekce, kterou jsme vyvodili tedy ehm, z vývoje SIS šengenského informačního systému a to za vysokou cenu, za kterou jsme zaplatili za tuto chybu a to bychom neměli ignorovat. Za třetí, tedy ta preferovaná možnost, tam bychom opakovaně použili některé části VIS a pak je integrovali do toho systému, bylo by to bezpečnější a přes vyšší náklady by to bylo nakonec levnější. Další prvek je souvisí s architekturou je vazba na národní systémy. To již bylo řečen, to již řekla někdo, několik řečníků. 13 členských zemí již mají národní systémy srovnatelné s EES. Členské státy mají z nákladových organizačních důvodů trvali na tom, aby tyto národní systémy byly plně integrovány do budoucí systému ESRTP. A studie navrhuje to udělat pomocí takzvaného mm, národního jedno, jedinečného rozhraní. To by se vyvíjelo centrálně, umožnilo integraci stávajících národních EES a byl by to za nižší cenu. A současně by to uh, přineslo funkč, uh, no, tyto funkce těm zemím, které nemají národní systém. Takže to je dobré technické řešení. Uh, Druhá eh, oblast otázek biometrické identifikátory. V návrhu z roku 2013 komise zmínila jako jediný identifikátor biometrický, tedy otisky prstů 10 pro EES a 4 pro RTP, což je v souladu s AKI na VIS, e-pasy e e a, a povolení pobytu. Vzhledem k technickému pokroku v oblasti biometrie a praktické problémy um, um, sběru velkého počtu otisků prstů, především na pozemních hranicích. A studie posuzovala počet snížením um, tedy počtu těch otisků prstů bez ohrožení bezpečnosti. Máme tři možnosti. Pouze otisky prstů, druhá možnost pouze fotku a třetí možnost kombinace otisku prstů a fotky a fotky v novém systému. Studie uzavírá, to není překvapivé, že čím více otisků prstů, tím lepší ověření identifikace eh, fungování systému, ale také to povede k, eh, ke zdržením pro cestující a e, strážce hranic. Když bude biometrická informace v systému, tak skutečná verifikace nebo ověření osoby proti této informaci bude stačit jeden otisk prstu nebo jedna fotka kvalitní. Pokud bychom um, chtěli identifikovat v reálném čase na hranicích, tak by bylo potřeba, byly potřeba určitý počet otisků prstů, takže by byl, byly vyšší požadavky na ten systém. Chtěli byste více informací o toho systému. Jak pro věření a identifikaci, tak kombinace otisků prstů a fotek přináší nejlepší výsledky, co se týče rychlosti versus přesnosti. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem balíčku inteligentních hranicích je zlepšení managementu externí hranice, k využívání fotek jako biometrického identifikátora samotného nebo kombinace s omezeným počtem otisků prstů bude stačit. To je důležité technické zjištění. To bude mít další implikace, ale je to důležité zjištění které budeme používat dále pro další úvahy. Když se podíváme na tu biometriku z nákladové perspektivy, tak pokud by to používalo pouze fotky bez otisků, je to nejlevnější. Není překvapivé rozdíl mezi tímto scénářem a e, scénářem z deseti otisky prstů je 23 milionů euro. Další otázka data. Chovávání dat. V návrhu komise z roku 13 bylo zmíněno období chovávání dat každého záznamu vstupu výstupu mm, do šesti měsíců. Pro ti, kteří přetá, překročili dobu na pět let. Pro RTP je období pět let po vypršení statusu RTP. Studie ukazuje, že lepší sladění uh, Um, těchto období je vhodné. Pro EES doba uchovávání je velmi krátká, pravděpodobně příliš krátká. Nezohledňuje požadavky procesu kontroly na hranicích. Pokud záznamy předchozích pobytů jsou rychle vymazány, znamená to, že cestující se musí znovu, se musí častěji tedy mm, mm, zavádět do systému a ti, ty pohraničníci vidí jenom velice krátkou historii. Vstávající situace máme pasy, tak mm, pohraničník vidí pasy, e, pas tedy až do deseti let. To je znamená historie cestování toho cestujícího z toho pasu, který stojí před ním. Takže z hlediska mm, mm, profesionality pohraničníka a fungování je důležité se zamyslet nad tím, na tou dobou uchovávání těch dat EES. Ten, e, ta skupina dat, tak ta by pro EES by mohla být menší, než původně se navrhovalo. Tam bylo původně zmíněno 36 bod, položek. Ve studii se říká, že 26 by stačilo pro EES. Pro RTP navrhovaný počet 33 by zůstal nezměněn. Menší počet dat by znamenal samozřejmě méně dat, dat na uchovávání a rychlejší přechody hranic. Stále u těch těm datům chci zmínit přístup tedy orgánů uplatňování práva. Nemluvíme tedy o politickém aspektu, ale je relevantní říci, že ta studie kalkulovala, co by stálo, aby ten systém byl užitečný pro orgány uplatňování práva. Eh, Další tedy na software a hardware, především pro hledání otisků prstů, nejsou vysoké, bylo by to asi 2,5 milionů euro. údržba by byla asi 0,2 milionů euro. Takže to není problém. Důležité je, že pokud by tyto orgány měly eh, přístup, tak mm, by to bylo pro mě nemělo velký význam, pokud by to bylo pouze jenom 6 měsíců, ta data ES, jak se teď navrhuje. Hodnocení dopadu na, na voz roku 2013, tam bylo doporučení, že pokud by tyto orgány měly mít přístup na, k EES, tak pět let by bylo vhodné období uchovávání dat. studie ukázala, že pokud bychom šli touto cestou, tak náklady na vývoj by byly 32 milionů euro a roční údržba by byla asi 9 milionů euro. Poslední dimenze, tehdy studie mm, se zabývala také kontrolními procesy na hranicích, studie posuzovala praktické eh, podmínky a omezení zavádění biometriky na, na hranicích. Není to stejné na moři nebo na zemi a také na některých hraničních přechodech šengenských. Takže musíme mít systém, který bude vhodný pro všechny okolnosti. To je zase velice specifická otázka. Je tady mnoho mm, prvků, eh, které ovlivňují zdržení na hranicích. Já už tady mám končit, takže nebudu hovořit podrobně, ale chci říci, že jeden důležit, jedno důležité potenciální řešení by byly takzvané akcelerátory procesů. E, například samoobslužné kiosky, kde se lidé, kteří stojí ve frontě, než se dostají k té kontrole, tak by mohli, tak by to by mohl být technologický e, e, jaksi nástroj, jak to urychlit. Jsou i jiné řešení v těch v té studii na kterými se budeme zamýšlet. Možná k RTP 1, poslední věc. Studie navrhu eh, alternativní proces aplikace, který by omezil eh, potřebné další zdroje na úrovni členských států pro aplikace RTP, což by umožňovalo lidem, kteří jsou již registrováni v EES, aby online požádali status RT a využili data, která jsou již k dispozici v EES. To by ušetřilo peníze i čas. Bylo by to dobré řešení. Bohužel musím končit. Doufám, že v rámci otázek za vědí, můžeme mluvit o dalších věcech. Děkuji, pane Rosenberg. Když mi bylo řečeno, že tedy mohu, tak tedy žádám všechny řečníky, aby dodržovali čas a dám slovo panu Tutarelimu, mm, evropskému ochránci dat. Máte slovo, prosím. Uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejdříve poděkuji uh, celému výboru za uh, laskavé pozvání. Myslím si, že dnešní debata o tomto balíčku je velice uh, důležitá při řešení takovéhle složité věci. Můj předchůdce moji předřešníci, pardon, už vám eh, velice užitečně eh, řekli, co eh, se aktuálního děje v této věci. A já bych vám chtěl něco říci k takzvanému průkazu koncepce, proof of concept, u celé téhle věci. Uvedu to nicméně něčím trochu jiným. Můj předchůdce v, oblast, eh, tedy v funkci inspektora Evropského pro ochranu údajů v letech 2011 až 2013 eh, přijal tři různá stanoviska, a, nebo vydal tři různá stanoviska k tomuto ve spolupráci s eh, pracovní skupinou 29 národních kolegů. Ten projekt na vývoje tedy eh, elektronického systému kontroly vstupu a výstupu eh, na území členských států není nový. Dnes konstatujeme potřebu přijmout nové kroky při zprávě eh, vnějších hranic, při boji s protiprávním přistěhovalectvím, ale také se bavíme o zintenzivnění spolupráce mezi příslušnými úřady imigračními. Ochrana údajů ale eh, sehrává i nadále důležitou roli, neboť systém EES v každém případě povede k eh, schromažďování a zpracovávání osobních údajů všech příslušníků třetích zemí, kteří vstupují do Evropské unie, nejenom tím, že se budou používat konkrétní informace jako biometrické údaje. A musíme tedy eh, znovu předložit, nebo se dostat k otázce eh, přístupu eh, orgánů činných trestním řízení k těmto údajům. Naše instituce nevyčkává, o tom bych vám rád informoval, my sledujeme bedlivě tu zkušební fázi, chceme podporovat ten rozvoj ochrany osobních údajů tady a chceme se vyjadřovat také k eh, používání nových informačních technologií a tím, že je třeba mít jasné cíle, zejména pokud jde o účel toho systému. Eh, ten eh, pilotní projekt obsahuje provoz některých systémů se skutečnými cestujícími na několika přechody v několika členských státech. Otázkou je tedy, jak to může fungovat z, hledisky, z hlediska ochrany údajů. Podle informací, které máme v současné době, se zdá, že osobní údaje eh, se budou zpracovávat v rámci toho pilotu, zejména pokud jde o eh, biometrické údaje, eh, údaje o duhovce a mm, je, je tam důležitý souhlas datových subjektů. Nemáme tady žádný problém, takže pokud ten datový subjekt bude plně informován o zpracování těch údajů a o příslušném obsahu těch údajů, a souhlasí, tak to může být e, v pořádku. Ovšem, z hlediska ochrany údajů, e, zpracovávání osobních informací EULISou a členskými státy podle zákona e, je předmětem dohledu nás a tedy eh, národních orgánů. My dohlížíme na e EULISou a členské, tedy národní orgány nad eh, aktivitou členských států. Proto jsme v neustálém kontaktu se eh, službami komise s EULISou a chceme se postarat o to, aby i v pilotní fázi zpracovávání osobních údajů bylo přísně v souladu s legislativou Mimochodem eh, jsem nedávno měl eh, zasedání s panem Karkovem a eh, zabývali jsme se právními perspektivami zpracování různých typů informací, čistě statistických informací, anonymních dat, agregovaných informací, které se týkají ovšem identifikovatelných osob a tak dále. A tu debatu budeme pokračovat, v té budeme pokračovat. Všichni eh, zástupci eh, jednotlivých členských eh, zemí by měli být také v kontaktu s příslušnými orgány ve členských státech, aby viděli, jak těch cílů dosáhnout méně invazivními metodami. Vzhledem k minulým zkušenostem je třeba zabývat se plány do budoucna. Pokud je o eh, debatu o PNR, my jako instituce nejsme ani proti, ani pro jaké konkrétní opatření. Ovšem otázkou je tady vždycky nezbytnost a přiměřenost. To nejsou jenom eh, eh, doporučení, ale jsou to právní požadavky. Čili souhlasím s tím, že pan Diaz de Mera do své zprávy Eh, zařadil následující. Na základě konkrétních eh, zkušeností doporučuje komplexní přístup, zejména s ohledem na potřebu posouzení dopadů na ochranu údajů eh, v případě toho přístupu orgánů činných trestním řízení. Tady se všichni musíme postarat o to, aby používání akcelerátoru nemělo dopady hm, a aby ta opatření byla méně intruzivní. Je třeba dosáhnout všech účelů primárních a sekundárních a konečně, a to je další věc, o které hovořil dnes pan Coelho, která část těch stávajících systémů může být e, tedy vypočítána pro stejné účely, používána pro stejné účely. Čili prosím, e, zvažujte bedlivě ty jednotlivé účely a v případě, že budete zvažovat přístup orgánů činných trestním řízení, tak to eh, musíme považovat jako zvláštní dopad, který je třeba eh, považovat, tedy posuzovat ze zvláštního hlediska. Musíme eh, bedlivě také zvažovat, jak dynamicky v moderní společnosti Eh, vynucovat právo na informace a eh, oprav, eh, tedy možnost opravných prostředků, tam, kde to bude nezbytné. Já se za chvíli vrátím k jedné připomínce jednoho z předřečníků, pardon, předchůdců svých. V roce 2013 vydal stanovisko, kde konstatuje, že jasné, že, že, že, že, že jsou jasné cíle toho opatření, ale že ty návrhy jsou pokládány na stůl, aniž by byla stanovena jasná evropská politika o, ohledně toho, jak se stavět k těm, kteří zůstávají příliš dlouho nebo překračují povolenou dobu na víza. A ukázalo se, že řada těch lidí překračujících dobu pobytu jsou ze zemí, kde jsou eh, vydávána víza a kde eh, se přes ten vízový systém mm, mohou identifikovat, nebo kde můžou být identifikováni. Tohle je třeba zahrnout do té analýzy, abychom zlepšili eh, ochranu hranic a zároveň zachovali ten princip přiměřenosti. Takže my i nadále budeme vám připomínat, že je nezbytné eh, řádně používat tu stávající infrastrukturu SIS a VIS a také se budeme eh, zabývat nezbytností a přiměřeností těch jednotlivých podmínek v případě, že eh, povolíte přístup k tedy orgán činný trestním řízení, protože tam bude eh, eh, výjimka z omezení účelu. My i nadále tedy budeme spolupracovat eh, a iniciativně se stavět k debatám se všemi zúčastněnými stranami. Myslím, že to, co probíhá v pilotní fázi, není tak kritické. My bychom rádi vyzvali k dynamickému přístupu dlouhodobě a budeme vám k dispozici v pro další debaty. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Butarelli. Samozřejmě, že my všichni se těšíme na výsledky vašich studií a jako poslední řečník dnes odpoledne je zde pan Garkov, ředitel agentury EULISA, která v tomto roce provádí sérii praktických testů takže mu tímto předávám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, přeji všem krásné odpoledne. Jsem za naši agenturu velice rád, že zde mohu být, také vzhledem k významnosti celé této debaty a s ní spojené iniciativy. Jak komise připomněla, studie provedená v loňském roce dospěla k řadě výsledků a nastínila také několik možností. Cílem pilotního projektu, který agentura provádí v tomto roce, je poskytnout další důkazy a podklady pro tyto závěry, především pokud jde o technická řešení, která by měla podporovat a zrychlovat postupy kontroly na hranicích a také usnadnit život cestujícím. Cílem není vytvořit jakýsi eh, komplexní eh, prototyp systému vstupu a výstupu, protože to celé je velice složité vzhledem také k těm rozličným technickým řešením a k potřebě toho, že je třeba vyhodnotit i dopady těch technických opatření na postupy na hranicích. Také chceme eh, zhodnotit, jak budou tato opatření vnímat nejen pracovníci pohraniční kontroly, ale také cestující. Rozsah pilotního projektu byl definován v úzké spolupráci s komisí, parlamentem a členskými státy. Spadá pod něj 13 velice složitých testovacích případů, které se dají roz, členit eh, až na 100 jednotlivých otázek, na které je třeba odpovědět. Poté bude provedeno ještě 10 eh, tzv. desk studies, které jsou rovněž důležité, ale které nevyžadují striktně technické testy. Tato pilotní fáze by měla být skončena do září tohoto roku a v listopadu tohoto roku bychom měli mít závěrečnou zprávu, která bude použita pro další debatu k tomu novému legislativnímu návrhu, který komise připravuje. Pokud jde o stávající situaci, agentura nyní ukončila veškeré přípravy pro spuštění skutečného provedení a první testy budou zahájeny v druhé polovině března. Celkem se pilotního projektu účastní 12 členských států a 17 různých hraničních přechodů. Jedním eh, z důležitých záměrů pilotního projektu je totiž otestovat jednotlivá technická řešení na všech třech typech hranic, na které se inteligentní balíček, balíček inteligentních hranic zaměřuje, tedy na hranice vzdušné, pozemní i námořní. A proto zde máme všechny tři typy těch hraničních přechodů. Také je zřejmé, že velice citlivou a důležitou otázkou je ochrana osobních údajů, především s ohledem na pilotní studii, která v tomto roce je uskutečňována. Agentura konzultovala inspekt, Evropského inspektora pro ochranu údajů v té přípravné fázi. A neustále jsme ve, v úzkém kontaktu, jak již pan Butrali zmínil, a budeme v tom kontaktu i v průběhu projektu. Také je důležité zdůraznit, že agentura sama nebude sbírat, zpracovávat a ukládat osobní údaje během té pilotní fáze. To vše budou provádět národní orgány. A konzultováni byli rovněž eh, národní inspektoři pro ochranu údajů, Například eh, právě eh, včera jsme Eh, řešili problematiku Národního bezpečnostního úřadu v jednom členském státě, otázku souladu pilotního projektu s legislativou tohoto členského státu a tak dále. Takže chtěl bych ujistit členské státy, že ochranou údajů se v pilotní fázi zabýváme a také provedeme informační kampaň na všech hraničních přechodech, kde ten pilotní projekt bude probíhat, tak aby všichni cestující měli k dispozici dostatečné informace a také, aby byl získán jejich eh, případný souhlas eh, s tím, že se budou té pilotní fáze účastnit a budou tedy vědět, že jejich údaje budou někde zpracovány. Rovněž eh, pracujeme s agenturou pro základní práva a Agentura pro základní práva rovněž eh, se bude podílet na, té, na těch konečných výstupech, na té konečné zprávě. Pilotní projekt se tedy zabývá nejen tou technickou stránkou věci, ale také dopady na zprávu hranic a na problematiku základních práv. A na závěr, příprava a provádění pilotního projektu tedy nyní probíhá. My vše velice úzce koordinujeme se všemi aktéry a pravidelně je o postupu prací informujeme. Jedním z klíčových faktorů pro úspěch pilotního projektu i celého balíčku inteligentní hranice je transparentnost a plné zapojení všech aktérů. Děkuji. Děkuji, pane Garkové. Nyní bych chtěla zahájit rozpravu. Máme k dispozici ještě více než 40 minut. Máme zde dva seznamy řečníků. Já dám za chvíli slovo paní Aně Nemes z Polska, a ještě předtím bych vás ráda požádala, abyste vyplnili tento formulář, tak abychom měli usnadněnou tu organizaci diskuse. tak abychom se mohli zaměřit na podstatné věci v té debatě. Já na vás apeluji, abyste využili přítomnosti těch tří řečníků, které zde máme, a doufám, že se v tom konstruktivním dialogu, který zde probíhá, navzájem obohatíme. Nyní bych tedy již ráda předala slovo paní Aně Nemes z Polska. Děkuji bardzo. Děkuji. A děkuji eh, všem řečníkům eh, za eh, užitečné připomínky. Chtěl bych upozornit na určité otázky. Zaměřme se na elastičnost toho eh, projednávaného systému. Dnes eh, potřebujeme eh, takovou konkrétní úroveň bezpečnosti. Za rok bude ta úroveň bezpečnosti jiná a ten systém musí být dostatečně pružný na to, aby ji zabezpečil. Musí být natolik otevřený, abychom jej mohli doplňovat v každý moment o nové prvky. Také bych eh, vás všechny, kolegyně a kolegové, chtěl upozornit eh, na eh, zachování rovnováhy mezi otevřeností Evropy a pocitem bezpečnosti a stále rostoucími hrozbami. Pocit bezpečnosti v různých zemích je samozřejmě různý a nikdy nebude stejný. Musíme se s tím vyrovnat a přijmout to. Klíčový Klíčové je vybrat takové řešení, které samozřejmě bude přijatelné pro všechny a to pokud možno rychle. A ten systém samozřejmě musí být optimální, pokud jde o e, finance. Optimální neznamená nejlevnější, ale také ne nejdražší. Musí to být takový systém, který nám umožní e, fungovat a e, zachovat systém otevřen do budoucna. Myslím si, že musíme být odhodlanější a, a e, efektivnější v tom e, rozhodování. Podmínky, ve kterých dnes e, žijeme, vytvářejí novou skutečnost, máme před sebou nové výzvy. A my bohužel za tou zkušeností, skutečností poněkud zaostáváme. A doufám, že dnešní debata, které se tady účastním, přijde, přispěje k té větší efektivitě. Děkuji. Thank you very much, Ms. Nemes. Now... Děkuji. Nyní má slovo pan Tim Osterman z výboru pro vnitřní záležitosti z Německa eh, z politické mm, afiliace z EPP. Děkuji. Eh, děkuji paní předsedkyně mm, těchto Mm, velkých projektů, jako jsou inteligentní hranice, má smysl tedy před schválením právního aktu se podívat na technickou proveditelnost. A mm, za to chci poděkovat zodpovědným, že provedli tyto diskuse a provedou také testovací fázy. Ehm, mm, z časových důvodů bylo rozhodnuto, že jenom jedno jednotlivé části, určité části EES se budou pilitovat. Moje otázka na pana Garkova. E, povede to k nějaké zátěži pro celkový proces kontrol e, na hranicích? Děkuji, pane Ostrman, a nyní bych chtěla dát slovo panu Lopezovi Aguilerovi, který je též velkým přítelem Rumunska, pane Aguilera, máte slovo ze Španělska. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci zmínit tu politickou záležitost, zda Rumunsko a Bulharsko je vyloučeno ze Schengenu přes eh, to, kolikrát tento výbor, tento parlament velice intenzivně argumentoval v tom, že by směru, že by měly být v tom zahrnuty. Už jsme to hlasovali mnohokrát za posledního mandátu a podporujeme rozšíření Schengenu, šengenského prostoru na Rumunsko a Bulharsko. Ale otázka, kterou jsem chtěl položit, je, se týká um, Evropského ochránce dat a jeho účasti v této diskusi, protože je zjevné, že se hodně mluvilo o proveditelnosti, zda to dává smysl finančně, především k, k těm vysokým nákladům, které vznikly se souvislosti s EIS 2 a VIS a všechny tyto další technické aspekty, tak je zjevné, že to je velice matoucí, že můžeme být jako členové tedy mm, parlamentní mm, interinstitucionální spolupráce, eh, je to velice matoucí. Je tam tolik technických otázek že pravděpodobně už eh, ztratíme ze zřetele politické věci, což jsou základní práva, kterých se to vždycky týká. Když se mluví o technologickém pokroku, sdílení dat, integrovaného managementu externích hranic. Moje otázka se týká povědomí o základních právech. Ehm, vaše zkušenosti z, týká národních um, zkušeností s ochranou dat z, z osob, které vstupují do EU. Co vám to říkají o povědomí evropských občanů a občanů, kteří budou klepat na naše dveře? Oni budou vědět, o, o, o, o co jde? Jaké jsou praktické otázky podle vaší zkušenosti? Vy mluvíte o ehm, zkušenostech s LISA, to je obskurní, pro nás obskurní agentura, pro nás poslance EU a obskurní i pro poslance národních parlamentů. Co tedy lidé mimo, kteří nás sledují, o co tom vědí? Vědí o tom, jaké jsou otázky základních práv, o které tady jde? a jaký bude pravděpodobný dopad těchto nových biometrických dat, které budou mít k dispozici, eh, nebo jaký dopad by měl tento balíček na základní práva lidí, kteří by se pokoušeli překročit externí hranice EU. Jakmile bude tato nová iniciativa komise, nebo jakmile se dostane Eh, do fáze, kdyby to prošlo Evropským parlamentem legislativním postupem a stalo se to novou evropskou legislativou. Děkuji. Děkuji vám a dovolte, abych skutečně poděkovala za vaši laskavou podporu nejenom vám, ale všem členům, kteří um, hlasovali pro vstup Rumunska do Šeněnu během recepce budeme mít možnost se s vámi osobně přímo promluvit. Já nechci, aby se z toho eh, stalo jaksi apel na eh, vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu, ale když už o tom mluvíme, my přispíváme, investovali jsme hodně peněz na zabezpečení hranice. Od roku 2010 eh, poskytujeme bezpečnost pro ostatní členské státy. Jsme součástí tohoto pilotu a tak dále a věříme, že Eh, jako vy, jako členové národních parlamentů, abyste si uvědomili, že abyste nás posuzovali podle našich um, zásluh a ne podle um, pohyblivých cílů politických kritérií, které se neustále mění. Ze dne co platí dnes, nemusí platit příští měsíc. Děkuji vám a nyní dám slovo panu eh, Krimi Vitorovi z Itálii, člen Senátu z politické eh, ho hnutí pěti hvězd a musím omezit vaši řečnickou dobu na tři minuty. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl zmínit eh, zásadu potřebnosti a přiměřenosti, o které hovořil pan doktor Butarelli před chvílí. Určitě je velice obtížné vybavit naše hranice technologicky pokročilými nástroji. Je ale také třeba pokaždé, když přidáváme k tomuto projektu další cíle, zhodnotit, jaké dopady to bude mít na lidská práva. Před chvílí se zde hovořilo o délce uchovávání údajů v systému. Ale pokud eh, se k tomu přidají další věci, například eh, přístup eh, policejních a bezpečnostních orgánů, tak se zjistí, že je třeba i ty údaje uchovávat v systému déle. A také, že je třeba neustále rozšiřovat množinu těch, kteří budou mít do systému přístup. Jinak ten eh, systém z bezpečnostního pohledu nebude mít smysl. Je otázkou, zda to vše přispěje k boji proti terorismu a organizované zločinnosti. Protože pachatelé těchto zločinů asi těžko budou eh, například překračovat podob, povolenou dobu k pobytu a budou se tak vystavovat eh, nějaké kontrole. Tito lidé si určitě na, takovéto, na takováto základní pravidla dají pozor. My bychom se měli omezit na ty cíle, které je možno splnit. A z té dnešní debaty mám pocit, že jediný dosažitelný cíl je ten, že budeme moci počítat ty občany, kteří překročí povolenou dobu pobytu. Pokud tím cílem je pouze tyto občany spočítat, tak na to je možná celý ten systém nepřiměřeně rozsáhlý se všemi těmi biometrickými údaji a různými dalšími náklady. Také proto, že my vlastně nemáme definováno to, jak naložit s těmi občany, kteří překročí povolenou dobu pobytu. Co uděláme s když zjistíme, že někdo překročil tu dobu pobytu. Je třeba zjistit, kde daná osoba je, co potom s ní udělat, jak s ní naložit a toto na politické úrovni nemáme definováno. Já se domnívám, že ten eh, systém tedy má zrychlit kontroly na hranicích, omezit fronty ale obávám se, aby to na počátku nepřispělo spíš k prodloužení všech těch postupů. Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda dala slovo panu Koeljovi z Portugalska. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si s velkým potěšením vyslechl to, co říkal pan Rosenberg. Ale chtěl bych nejprve poblahopřát Evropské komisi k tomu, že předložila zprávu, jak jste říkali, má více než 600 stránek, asi si to příliš mnoho občanů nepřečte, ale je to dobré z hlediska transparentnosti, že tu zprávu máme, takže blahopřeji komisi k tomu, že zprávu zveřejnila. Také chci připomenout to, co jste říkal o uchovávání údajů že těch šest měsíců je doba dostatečná, ale že pokud budeme chtít zajistit přístup eh, orgánům pro prosazování zákona, tak poté bychom potřebovali pět let na to uchovávání. Já chci zopakovat to, co jsem říkal v prvním diskusním kole. Je třeba přesně definovat účel tohoto právního nástroje. To je naprosto zásadní podmínka pro rozpracování dalších podrobností. A ještě jsem byl velice rád, když jste, pane Rosenbergu, hovořil o těch otiscích prstů, že deset otisků prstů samozřejmě zajistí větší bezpečnost, ale také by to znamenalo nákladnější a slouhavější proces. První takový můj závěr z té debaty je, že bychom neměli usilovat o bezpečnost za každou cenu. Je třeba mít eh, skutečně na mysli i přiměřenost celého toho postupu. A dále bych chtěl panu Rosenburgovi i panu Garkovi říci, že nemám vůbec nic proti tomu pilotnímu projektu. Myslím si, že může být velice přínosný a potřebný. Jak víte, mé námitky v souvislosti s tím pilotním projektem spočívají v tom, že si myslím, že Eulisa nemá právní kapacitu pro to provedení projektu bez podpory Evropského parlamentu. Takže já mám námitky vůči tomu postupu z právního pohledu. Možná se mílím, e, proto se spojím s panem Diazem, Diazem Demerou a s paní Tanou Fajon, kteří si vyžádali stanovisko naší právní služby. A já se těším na toto stanovisko které prokáže, zda mám pravdu, či zda se mílím. Spolu s kolegy z Evropského parlamentu i z národních parlamentů sdílím myšlenku, že parlament nikdy nemůže souhlasit s jakýmkoliv krokem, který by úlohu parlamentu nějak umenšoval. A na závěr, paní předsedkyně, chci poblahopřát panu Butarelimu k jeho prohlášení a k, jemu, k jeho velice razantnímu postupu v oblasti ochrany údajů my vás skutečně považujeme za někoho, kdo pečlivě střeží práva a svobody občanů. Děkuji mnohokrát. Na seznamu řečníků je dalších několik kolegů, kteří by se přáli vyjádřit či položit otázku. A já vás proto musím poprosit, abyste hovořili vždy pouze dvě minuty. Nyní dávám slovo kolegovi portugalského parlamentu za socialisty. Prosím. Senhora Presidente, caros colegas, senhoras e senhores deputados. Eh, paní předsedkyně, vážení eh, kolegyně a kolegové, já jsem poslanec Portugalska a Portugalsko už má pozitivní zkušenosti My jsme eh, se zúčastnili předčasně na vytvoření elektronického pasu a zavedli jsme eh, příslušné eh, hraniční kontroly a občanům to tak vyhovuje. 1,3 milionu občanů u nás má elektronický pas, respektive zařádala si o něj minulý rok a také eh, podporujeme eh, portugalský měsící africké, eh, mluvící africké země při zavádění tohoto systému a zvyšuje to bezpečnost všech zúčastněných. Myslím, že tento projekt může se opírat o široký koncenzus, o technický koncenzus a ukázalo se, že v Evropské unii ovšem eh, máme před sebou eh, hodně eh, dlouhá let, dlouhých let, než zavedeme účinné řešení na společné úrovni. A to znamená, že jednotlivé členské státy mohou tedy do té doby zavádět jiné systémy, ale pan komisar správně řekl, že není alternativou nedělat nic. Musíme eh, tady eh, něco podniknout v oblasti eh, přeshraničních kontrol. Ty jsou omezené. A v určitém smyslu už máme teď kontroly, ale to nestačí, protože se nekontrolují ti, kteří překračují víza. A víza se také kupují pro kriminální účely. Ale to není eh, technologický problém, to je jiný problém. A ty chudáci technici a eh, ani neví, a, a, a, co my přesně vlastně eh, chceme a, za a, systém. A potom panu Rosenbergovi Michal Tovolca za to, že to eh, řekl docela eh, jasně a že požádal o jednotlivé instituce o eh, jasné stanovisko. Jak máme teď nalézt kompromis? To je otázka. Já k tomu mám následující věci. Kladu si otázku. Není možné možná eh, z, schválit nějaký silně zjednodušený eh, systém, nějaký platformu spolupráce mezi zeměmi, které už mají eh, systém vstupu a výstupu a zeměmi, které to nemají a musí si to pořídit. Nějakou platformu pro spolupráci, kde by systémy SysAvis fungovaly navzájem a také by se využívaly informace, které jsou v dalších systémech. To je taková první otázka a na pana a Rosenberga. Druhá otázka. Pane Botelli, neměli bychom eh, vyjednat eh, principy ochrany eh, údajů, které budou pro nás všechny spojené, společné, protože máme tady snad na to nařízení, to není nic, jako nic už silnějšího už nemůže být. A členské státy by měly uh, Eh, do té doby přijímat bilaterální opatření, tak aby eh, občané nemuseli příliš eh, dlouho čekat. Všechny členské státy musí respektovat a u nás de republika už se pro toto vyslovila. My jsme nedávno schválili parke, paket, který má toto všechno posílit. Děkuji. Já si myslím, že tohle je otázka, kterou si všichni musíme klást. Já bych určitě uh, znát odpověď od našich řečníků. Celý ten balíček chytrých hranic. Přinese to něco eh, pozitivního, pokud jde o bezpečnost všech evropských občanů v této oblasti, pokud jde o bezpečnost, svobodu pohybu Já se velice těším na odpověď mimochodem. A teď dám eh, slovo eh, kolegům eh, z Černohorského parlamentu. Je tady pan Genci Nimberg a máte slovo a prosím, prosím, abyste všichni se drželi dvouminutové řečnické lhuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Když se dívám na čísla o vstupech občanů Evropské unie a občanů třetích e, zemí, tak vidím, že e, dohromady jich bylo 600 milionů těch vstupů a výstupů. Čili e, ta právní otázka uchovávání takového obrovského objemu dat vyvolává velké obavy. A pokud jsem správně pochopil pana Butraliho, tak ten právní rámec je tedy zaveden a mm, pokud občané eh, nebo eh, občané třetích zemí, kteří přijíždějí do Evropské unie, eh, tedy povolí použití těchto dat. A já se na to ptám, protože země západního Balkánu, zejména Černá hora, My nejsme třetí země, nebo jsme třetí země v tomto ohledu? Že eh, máme smlouvy s Evropskou unii. A eh, chtěl bych vám připomenout, že mm, v mojí zemi eh, v Černé hoře, ať už jedeme 20 km na západ nebo na východ, tak jsme v Evropské unii, buď Chorvatsko, Itálii nebo Řecko, pár 200 km, tak a vždycky jsme byli eh, pro to, aby západobalkánské země měly odlišný režim při eh, zavádění toho eh, režimu chytých hranic. Děkuji. A teď paní Windberg ze Švédska, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, chytré hranice, to zní velice chytře a pěkně. Dostanete zlaté vízum do EU, ale eh, v zásadě jde o to, že takhle se to nemá dělat eh, správně. Myslím si, že ti chudí lidé půjdou tohle cestou. To budou velmi dobře vzdělaní lidé a, a teroristé také. Čili já si říkám, jak budeme eh, moci lépe eh, kontrolovat cestující, bude sledovat jejich eh, trasy, cíle, účel cest. Existuje, bude existovat nějaká společná kontrola tohoto? Protože teroristé budou asi hledat spoustu nových cest do EU. A budou infiltrovat přes ta zlatá víza a Evropskou unii. Čili měli bychom začít eh, s bezpečnými hranicemi a pak eh, vznikat chytré hranice. Já si myslím, že tady v EU eh, e musíme se zabývat systémy, které už máme. Máme Eurodac a vidíme, že nefunguje. Podívejte se na Frontex. Co dělá Frontex? Nahradil Mare Nostrum? Myslím, že Evropská unie by měla nejdříve se zabývat těmi systémy, které už má. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo panu Zelardingerovi z Turecka. To je poslanec za Turecko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V demokraciích je potřeba mít rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. Pokud je tato rovnováha porušená, již nelze hovořit o demokracii. Pokud jde o balíček inteligentních hranic, je třeba dosáhnout této rovnováhy mezi na jedné straně svobodou a na druhé straně bezpečností. Pokud jde o krátkodobá víza, máme k dispozici databázi od roku 2014. Může této databáze využívat i Turecko. V zásadě stačí pouze podat žádost o výzum, předložíte fotografii a digitální otisky prstů. A to vše zaručuje poměrně vysokou úroveň zabezpečení. Pokud jsou údaje vloženy chybně, je možno to napravit, to znamená odvolat se, protestovat. Tyto kroky přispívají k většímu zabezpečení hranic a problematické není ani sdílení údajů v databázi. Pokud jde o zrušení vízové povinnosti a readmisní dohodu a příslušná jednání mezi Evropskou unii a Tureckem, tomu je také třeba přihlédnout, protože Turecko splnilo veškeré požadavky stanovené pro vízovou facilitaci. A to nejen v oblasti legislativní, ale také pokud jde o prostředky a nástroje. Turecko toto vše v uplynulých třech a půl letech splnilo. Byli bychom rádi, aby Evropská unie toto naše úsilí uznala. Děkuji mnohokrát a nyní bych ráda dala slovo kolegovi z Chorvatska, který je místopředsedou chorvatského parlamentu. Hrvatska nije dio Schengena e, i nadamo se da ćemo to postati što je moguće prije, ali to nije tema e, ovoga razgovora. Očito da je uz cijenu uvođenja... E, dnes, ale mluvíme o něčem jiném. Já chci něco říci k nákladům těchto nových systému. Tady je samozřejmě důležité, aby ten eh, systém byl co nejefektivnější nákladově a zajistil rovnováhu mezi bezpečností a ochranou základních práv. Jde o mm, příslušníky třetích zemí, a je možné, že takovýto systém je odradí od toho, aby cestovali do EU, protože občané nemají rádi, když se jim odebírají biometrická eh, data, ať jsou uchovávána 6 mm, měsíců nebo déle. Můžeme chápat, že občané mají strach z toho, že mohou být zneužity. Mě zajímá následující, jak bylo řečeno, když takový systém bude vyvolávat strach a odrazovat potenciální teroristy, tak to je nutné přivítat, ale když to odradí potenciální turisty, tak je to méně příjemné. Takže mě by zajímalo, zda tady dochází, tady existují nějaké posouzení, jaké by to mohlo mít dopady uh, na eh, dopravní sektor, turismus, který je velmi důležitý pro mnoho zemí Evropské unie. Děkuji a nyní mm, dovolte, abych dala slovo panu Diaz Videmérovi, který je jedním z našich zpravodajů. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu obecnou otázku. Ne, všichni totiž eh, musíme znát vše a já spoustu věcí nevím a každou minutu svého života se toho hodně učím. Takže my zatím nemáme žádné normy. Dialekticky řečeno, my zde tedy spekulujeme o nějakém pravidlu, o nějaké normě, která ale nebude definitivní, protože bude, měně, bude změněna. Ten zákon, ten návrh bude změněn, jak říkal pan Avramopoulos. Je třeba zdůraznit, že ochrana údajů je primárním právem. Primárním právem. A veškerá nařízení nebo směrnice musí být tomuto primárnímu právu podřízeny. Takže my samozřejmě musíme toto vše vyhodnotit i s přispěním členů národních parlamentů a poté budeme schopni zjistit, zda něco v té legislativě bude toto primární právo případně narušovat. Nemám mám určitou profesionální deformaci, takže to vysvětluji možná trochu složitě. Pan Rosenburg, já vám chci mnohokrát poděkovat, pane Rosenburgu, protože jsme spolu mnohokrát hovořili a vy jste vždy velice ochotný k tomu rozhovoru. Vy jste velice přesně řekl, jaké možnosti vyplývají z té technické zprávy a to vše podporuje to, co jsem říkal dříve já. Zda budeme mít pět otisků prstů, zda budeme mít duhovku, zda budeme mít obličej a tak dále. Takže jdeme správným směrem. Děkuji vám. Dále k panu Garkovovi. Vám bych chtěl také z celého srdce poděkovat, když jsme spolu naposledy eh, hovořili, tak eh, jsme velice podrobně zmiňovali ten pilotní projekt, jak bude probíhat a jakým způsobem se bude zacházet s daty v obou dvou těch fázích předběžných. My jsme bohužel zatím neměli příliš příležitostí z časových důvodů hovořit s panem Butarelim. Pan Butarelli je velice aktivní v oblasti ochrany údajů. Nyní je sice evropským inspektorem, ale touto problematikou se zabývá již dlouhá léta a je tedy zárukou správného postupu. A na vaši adresu bych chtěl vyjádřit několik pochybností. Vy jste hovořil o tom, že ta zkušební fáze že tedy v ní ty národní úřady a EULISA budou víceméně zaručovat ochranu osobních údajů. Avšak představme si hypotézu, že bezpečnostní složky státu budou mít k těm databázím přístup, tak vy jste, pane Butarelli, použil v tomto ohledu slovo přiměřenost, proporcionalita. Byl bych rád, kdyby to skutečně přiměřené bylo, ten, ten přístup. A jsem velice rád, že jsme zde měli zástupce zemí Balkánu. Děkuji mnohokrát. Určitě budeme mít ještě příležitost diskutovat o dnešních tématech na té recepci, která následuje hned po ukončení tohoto zasedání, ale ještě předtím bych chtěla požádat naše panelisty, aby stručně zareagovali na otázky zde položené. Já bohužel vás musím opět požádat, abyste se pokusili to stihnout ve třech minutách. Pane Rosenbergu. Uh, thank you very much. Děkuji. Dovolte, abych začal vaší otázkou. Zda přinese poruční systém bezpečnost a také eh, otázku toho, zda potřebujeme bezpečné hranice a ne, ne, inteligentní hranice. Otázka, jak ten systém bude navržen, bude znamenat, že inteligentní hranice přinesou i bezpečnější hranice. To by mělo být totež. Jak vysvětlila komise, pohraničník, když kontroluje na hranicích příslušníka třetí země, musí posuzovat řadu věcí, musí zkontrolovat dokumenty, cestovní dokumenty, zda jsou pravé, zda skutečně patří dané osobě, zda eh, držitel víza, ta ví, informace víze je správná, zda může vstoupit do EU, zda musí zkontrolovat šengenský systém, zda jsou tam nějaké alerty a podobně, také účel cesty, vče, podmínky cesty, včetně toho, zda ten člověk neporušil podmínky eh, minulé návštěvy tím, že by překročil dobu víza. To všechno by měl kontrolovat pohraničník. My víme, že to je velmi obtížné. nevždy možné vzhledem k frontám, časovým omezením, nedostatečným lidským zdrojům a podobně. A mm, právě ta inteligentní hranice by měla pohraničníkům pomoci. A na to je třeba technologie. Jak řekl pan Vito, například e, inteligentní hranice je více než statistický systém. Ano, bude generovat statistiky, ale především je to systém, který umožní pohraničníkům dělat práci, kterou má dělat podle šengenského kodexu. To je tedy první věc. Druhá věc. To se možná týká otázky, zda bychom nemohli mít menší platformu pro zúčastněné státy, které již mají systém, národní systém. E, to není co úvahy, tak to nejdou úvahy komise. E, úvahy komise jsou, aby inteligentní hranice byla jednodušší, funkčnější, levnější, méně náročná byrokraticky pro konsuláty a pohraničníky členských zemí, rychlejší, aby to stálo méně. To je tedy cíl. A to by znamenalo, mm, abychom měli ještě tedy e, inteligentnější návrhy než ty, které jsme prezentovali v roce 2013. Ne, tedy tedy jednodušší, rychlejší, méně nákladné. Což by bylo dobré i pro turistiku. Tady byla otázka efektu pro turistiku, ty by měly být pozitivní. Méně front, rychlejší vstup. K tomu, co řekl pan Coelho, chovávání dat. Ano, pět let pro orgány v činné v prosazování práva. Ano, pro informač- vízový informační systém je to pět let, mělo by to být stejné. Jak víme, v národních systémech je to déle. Eurodac je to déle než pět let. Pro tento systém by pět let, pokud bychom umožnili tento přístup, by bylo rozumné. Jak jsem vysvětlil, jsou tady i jiné důvody rozšířit to období uchovávání dat a to je mm, pohodlí cestujících a efektivita práce pohraničníků. Pokud nebudou informace v systému o cestujícím, znamená to, že každý cestující musí zadat ty údaje do systému pokaždé, když vstoupí do Evropy. My zapomínáme na to, že veřejné instituce mají data také, udržují, uchávají data také proto, aby byly užiteční, aby pomáhali cestujícím, a což by urychlilo uh, ty vstupy. A také by to umožnilo pohraničníkovi, aby posoudil historii toho člověka. Takže to má i jiné dimenze. Vím, že to je tři minuty, ale více než tři minuty, ale to, tady byla spousta otázek. Deset otisků prstů, ano, ta studie je jasná, deset nepotřebujeme. Uh, to bych, na to bych vsadil i své peníze, že v novém návrhu už nebude 10 otisků. Ta studie řekla, že kombinace fotky a otisků prstů má stejnou úroveň bezpečnosti jako 10 otisků, ale je rychlejší a snáze se aplikuje na e, pozemní hranici. Pokud akceptujeme m, trošku nižší úroveň bezpečnosti nebo vyšší možnou chybovost můžete mít eh, zvolit méně otisků nebo jenom fotku. Takže to jsou eh, různé indikátory. Jak řekl pan Deméra, o těchto věcech jednáme, často jsme v kontaktu, měli bychom eh, být v kontaktu i nadále, až bude ten návrh v roce 2016, aby nebylo překvapení, abychom měli technická řešení, které by všichni chápali. To je důvod, ten důvod, proč tato důležitá studie a pilot eh, a testo, testovací fáze byla implementována. Poslední věc, úplně poslední, eh, k ochraně dat, nutnost, přiměřenost, to řekl pan Butarelli, chci vás ujistit, že toto jsou základní principy i pro komisi. Už to bylo v návrhu z roku 2013, bude to eh, důležité i v těch nových návrzích. Již proběhla řada výměn s členskými státy, kdy jsme mm, vyzývali členské státy, aby demonstrovali, že by skutečně tento přístup těch orgánů eh, prosazování práva je nutný. A Mm, jeden otázka je, že vízový informační systém, národní systémy to umožňují. A zjišť, naše zjištění, nebo ta, ta zjištění nebyla, dejme tomu, plně využita, takže my stále ještě nejsme přesvědčeni, že ten přístup těchto složek je skutečně nutný a přiměřený. Děkuji. Pan Butarelli, prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, tedy mm, první, na první otázku polského kolegy. Flexibilita, otevřený přístup, orientovaný na budoucnost. Ano, ochrana dat není nekompatibilní s touto flexibilitou za předpokladu, že to bude jasně definováno protože hlavní pravidla nelze měnit. Pak je to otázka spravedlnosti eh, vůči, eh, ne, férového přístupu vůči těm subjektům. Eh, povědomí, jak tedy je kult, rozšířená kultura ochrany dat. Je to různé. V podstatě je tady tendence podceňovat um, to posuzování nutnosti především z orgánů v trestním v prosazování práva, e, kdy je důraz na technické detaily a je možné, že možná nový systém ES dá imigračním úředníkům novou přidanou hodnotu, ale co práva těch subjektů. Takže prosím, ne, ten rozsudek, neberte ten rozsudek soudního dvora jako doporučení. Oni se zabývají právními požadavky. Ty vám, má vám to pomoc ve vašem rozhodování, které je na vás. Prosím, ale eh, v případě mm, z pochybné nutnosti je to důležité. Pan Skrýmy, já použiju jeden z hlavních jazyků EU, tedy já plně sdílím váš názor, že znáte stanovisko z roku 2013 od protože to je přesně to, o, které, o čem jsme mluvili. Když mluv, vytvoříme kontro, kontroly hranic a týkají se i krátkodobých návštěvníků, podezřelých cestujících, tak musíte mm, posuzovat i globální scénáře. Jak se zdá, ten bývalý systém, ano, pan, systém pan Demera řekl, ano, čekáme na nový návrh, ale co ten původní, jaké jsou důsledky pro ty, co překročí víza. Jedna z důvodů je odmítnutí nového víza. Identifikací těchto cestujících je možné umožnit jejich návrat. Co je jejich lokalizace, co je jejich důsledky jejich nuceného návratu. Nová politika by měla i to, uvažovat i o tomto, což chybělo v prvním návrhu. Nyní komise slíbila mm, eh, v tom novém návrhu, že tedy eh, se bude zabývat ochranou dat. Portugalský kolega, taky ano, je to primární právo, není pochyb, že na to budeme navazovat. Co se týče otázky kolegy z Montenegra, Eh, ten souhlasné SNR ne, nezávisí na národnosti, je to, jsou to mm, třetí země nebo kvazi třetí země eh, a co eh, právní systém ve vaší zemi, který se týká dalších právních požadavků na zpracování informací. Otázka z Švédska. Inteligentní hranice by měly psát inteligentní datové systémy, ale tady není nic ehm, Mm, podstatného, co se týká mm, toho, co dělají ti, co překročí výzva, výzum. Nejsem si jist, že toto je eh, typ právního systému, o jakém uvažujete. A na závěr eh, otázka Diazmera my nyní uvažujeme pouze o právním požadavku na pilotní, zahájit pilotní projekt. A z hlediska ochrany dat EU Líza nám sdělila, že budou zpracovávat pouze anonymní informace. My to ověřujeme, zda tomu tak skutečně je. V pilotním projektu není prostor pro přístup složek v uplatňování práva. Nyní poprosím pana Garkova a děkuji předem za to, že budete respektovat ty tři minuty. Děkuji. Já mám štěstí, protože jsem dostal méně otázek než dva předřečníci, takže to budu mít jednodušší. Velice rychle k těm otázkám. K tomu, na co se ptal pan Osterman, rozsah pilotního projektu a možný dopad na reprezentativnost výsledků. Já bych chtěl říci, že rozsah toho pilotního projektu je výsledkem rozhodnutí členských států, které rovněž eh, a vyplývá to také z toho časového harmonogramu pro celý ten balíček, takže je to jakýsi nejlepší možný kompromis mezi dodržením té časové linie a dalšími požadavky, které potřebujeme dodržet a reprezentativností výsledku. Ten pilotní projekt rovněž obsahuje celou řadu elementů, které ho přibližují scénářům, které mohou nastat ve většině členských států. Jsem přesvědčen, že ty výsledky budou nakonec dostatečně reprezentativní pro to, abychom z nich mohli učinit eh, závěry a že přispějí do toho legislativního procesu. Agentura velice úzce spolupracuje s těmi členskými státy, které již plánují nebo provádějí podobné iniciativy například s Německem nebo Finskem a doufáme, že v nadcházejících měsících si budeme moci vyměnit zkušenosti se zástupci těchto států, aby to celé mělo ještě větší přínos. Pokud jde o přínos pro občany, já si myslím, že potenciál celého balíčku zde je, ale ještě předtím budeme muset provést důležitá rozhodnutí, která se netýkají pouze té architektury a technických parametrů, ale budeme se také muset poučit z minulosti, podívat se na harmonizaci těch nástrojů, protože každý systém a každá technologie je užitečný pouze v té míře, ve které je skutečně užívaný. A to je již něco, co s těmi technickými věcmi příliš nesouhlasí, nesouvisí. Takže já si myslím, že to ten systém inteligentních eh, hranic může podpořit bezpečnost eh, v Evropské unie, ale samozřejmě nezapomínejme na to, že to vše závisí na využívání toho systému. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Velice ráda bych za nás, za všechny, všem našim řečníkům poděkovala. Děkuji vám všem za skutečně skvělé zasedání. Paní předsedkyně laskavě děkuje také tlumočníkům. Drobně jsme překročili jednací dobu a Děkuji mnohokrát také sekretariátu a útvaru našeho výboru, který má na starost kontakty s členy národních parlamentů. Čas na debatu budeme mít e, ještě nyní neformálně na recepci, která se koná před tímto sálem. Zítra se zde setkáme v 9 hodin. Děkuji a přeji krásný večer.